Vamos allá. Buenos días, bonjour a tous et à toutes. Dobrý den. Prosím o pozornost. Času tolik nemáme, takže bychom se měli pospíšit. My jsme v tomto volebním období od roku 2009 až 2014 zahájili praxi, kdy se setkáváme se členy národních parlamentů, abychom eh, se zamysleli nad posledním vývojem a nad cíly, které jsme si stanovili v oblasti eh, svobody, spravedlnosti a bezpečnosti, tak jak to jsou cíle, které jsou zapsány do Lisabonské smlouvy. A já jsem velmi rád jako předseda výboru pro občanské svobody, že vás tady mohu přivítat na našem společném parlamentním zasedání. Tato konference je velmi aktuální, protože nám umožní diskutovat o prioritách v oblasti svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. Jsou to také priority, které, kterými se musí zabývat rada a komise v rámci toho, čemu říkáme guidelines eh, pro stokholmský program, který v této oblasti funguje už eh, více než pět let. Který byl přijat v roce 2009. My tedy musíme pomoci hlavám států přijmout tyto strategické pokyny. Tento dialog vedeme s 24 komorami národních parlamentů a dále se zástupce čtyř zemí mimo Evropskou unii. To je ukázkou zájmu, který tato oblast vzbuzuje. Je to platforma, která by měla na pomoci výměně názorů mezi evropskými poslanci a poslanci národních parlamentu o těchto nesmírně zásadních věcech. A já bych tedy nejprve chtěl eh, oznámit některé eh, změny, ke kterým došlo na poslední chvíli. Pan, pan represa Fernandez, který dnes měl hovořit na úvod tohoto mm, zasedání, tady dnes bohužel nemůže být a nahradí ho pan eh, José López Garrido, který je členem výboru pro spravedlnost eh, a také výboru pro evropské záležitosti v španělském parlamentu. Dále eh, měl dnes s námi být eh, ministr Varviciotis, který rovněž nemohl dorazit, a toho nahradí pan Atanasius Busios, generální tajemník Ministerstva pro námořní obchod Řecka. A poté jsme tady měli mít eh, s námi pana Salvatora Jakolina a baronku Ludfordovou. Ta tady dnes být nemůže a nahradí její kolegyně, evropská poslankyně Birgit Zippel. Dále vám chci říci, jaké jazyky dnes máme tlumočené. Můžete poslouchat i hovořit 23 jazyky Evropské unie a kromě toho máme i tlumočení ze a do srbštiny, turečtiny a albánštiny. Tato dnešní konference byl, je spolupořádána řeckým předsednictvím v rámci evropského semestru, v rámci toho, čemu říkáme parlamentní dimenze řeckého předsednictví Rady Evropské unie a já jsem velmi rád, že mohu spolupředsedat této konferenci společně s panem Kyriakosem Virvidakisem. Omlouvám se za výslovnost. Pan Virvidakis je předsedou stáleho výboru pro veřejnou zprávu, veřejný pořádek a spravedlnost v řeckém parlamentu. Pane eh, Virvidakis, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu mluvit řecky. A na úvod bych chtěl říci, že že moje jméno, no moje příjmení se e, změnilo. A nyní bych vás chtěl přivítat na úvod tohoto zasedání jako předseda stáleho výboru pro veřejnou zprávu a spravedlnost řeckého parlamentu. Jsme velmi rádi, že můžeme spolu s Evropským parlamentem spolupracovat nebo spolupořádat toto zasedání. Teď se nacházíme ve velmi klíčovém okamžiku pro Evropskou unii, v době, kdy eh, panují velké pochybnosti o tom, jak by měla v příštím období vypadat evropská politika květnu také proběhnou evropské volby. A my jsme naše předsednictví převzali v rozhodujícím okamžiku, při minimálně pro oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Blížíme se konci prvního období stokonského programu. Eh, měli bychom si nyní stanovit nové priority, a to i e, s ohledem na summit, který se má brzy konat v Aténách. Tady už bychom měli diskutovat o různých e, myšlenkách, které přijdou od zástupců různých parlamentů a k tomu by mělo sloužit i toto zasedání, tedy výměně názorů pro oblast e, vnitřní bezpečnosti a svobodu a občanské svobody, kde také by měla pokračovat Evropská integrace. Ale panuje nejistota, je vyvíjen tlak na členské státy v důsledku hospodářské krize. A to je hrozba pro další integraci v této oblasti. Hovoří se o různých právních iniciativách a ve všech příslušných výborech našich parlamentů se probírají Eh, velmi důležité věci, zejména se to například týká nařízení o Europolu, tady o tom už jsme měli příležitost změnit názory s Evropským parlamentem. A také se příslušným zpravodajem Evropského parlamentu. Byla posílena zodpovědnost parlamentu a kontrola parlamentu nad touto oblastí v Lisabonské smlouvě, také se zintenzivněla spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. A my jako poslanci teď musíme hledat způsob, jakým tuto spolupráci provádět, tak abychom mohli účinně kontrolovat eh, obsah této politiky, ale bez toho, abychom ji bránili v implementaci. Měli bychom tedy posílit parlamentní kontrolu. A teď eh, nařízení o evropském žalobci. Bylo ohlášeno 13 výhrad eh, k subsidiaritě, tedy takzvané žluté karty ze strany národních parlamentů, což znamená, že to zbuzuje velký zájem a že národní parlamenty se zajímají o návrh, který předložila Evropská komise. Jde také o další technologický vývoj, který má vliv na naše životy a tady stojíme před novými výzvami a musíme se naučit eh, tomu čelit. Jde například o ochranu osobních údajů, ochranu soukromé sféry. To jsou všechno věci, které nás čím dál tím více zaměstnávají. A na závěr svého úvodního vystoupení jsem chtěl ještě říci, že pro Řecko Eh, také je velmi citlivým tématem migrace. Tady dochází k velkým problémům a sporům. Eh, je to také téma, o které se velmi zajímají řečtí občané. Migrační toky jsou totiž namířeny na státy, které leží na jihu Evropské unie. A to jsou státy, které trpí hospodářskou recesí a velkou nezaměstnaností. Samozřejmě je potřeba eh, zajistit humanitární pomoc migrantům, ale mm, stejně tak je velmi špatná humanitární situace v našich vlastních zemích. A migrační toky namířené do Řecka vyvolávají velmi drastické reakce, které jsou v rozporu naší národní povahou, protože řekové jsou velmi chápaví a otevření a mají soucit eh, s lidským utrpením. A to tedy naráží na naše národní tradice. A kromě toho také dochází k odlivu kvalifikovaných pracovních sil eh, z Řecka. a proto je tato situace velmi problematická na jeho východních na, pardon, na jeho západních hranicích Evropské unie se odehrává skutečná tragédie a já jsem přesvědčen o tom, že dnes e, budeme mít příležitost e, změnit názory na nelegální migraci a také na její humanitární dimenzi. To by nás nemělo nechat eh, hostejnými, to se týká nás všech v evropské rodině. Další rozvoj oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti je velmi důležitým cílem Evropské unie. A my, jako poslanci, se musíme postarat o to, aby tato důležitá otázka byla dotažena do konce a úspěšně vyřešena. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji vám, pane Birgidakisi. Navrhuji, abychom postoupili přímo k našemu prvnímu panelu, eh, k první diskuzi, která bude trvat pár hodin, až do 11 hodin tedy konkrétně. A ta se vztahuje k nejdůležitějšímu bodu, jaká je budoucnost Europolu. Jedná se o rozvíjení strategie vnitřní bezpečnosti EU a rozšíření policejní spolupráce. Hned na počátku tedy budeme eh, diskutovat o policejní spolupráci mezi vnitrostátními orgány prosazování práva, protože eh, kriminální organizace jsou stále globálnější, stále více spolupracují na mezinárodní úrovni a je zapotřebí, abychom spojili Eh, mezi vnitrostátní orgány prosazování práva naše úsilí. Někdy se to odehrává na čistě bilaterální bázi a někdy eh, využíváním přeshraniční výměny eh, informací v systému jako je PRIM nebo SIS-2. A někdy se sdílejí informace a centrálně se shromažďují zdroje na úrovni Europolu kterého zde zastupuje, který zde zastupuje pan Weinward, eh, výkonný ředitel Europolu. Máme zde mnoho velice zajímavých otázek týkající se toho, jak Evropské, Evropský parlament a národní parlamenty mohou zajistit demokratický dohled a ochranu základních práv evropských občanů. Jednu věc víme jistě. A to je, že nárůst spolupráce mezi vnitrostátními orgány eh, vymáhání práva bude eh, znamená také nárůst spolupráce a výměny informací mezi námi všemi zde kdo, přítomných v tomto zasedacím sále. Konkrétně v této části naší diskuze se budeme zabývat návrhem na řízení o Europolu s pravodem v Evropském parlamentu je pan Díaz de Mera a já bych mu chtěla přidat slovo. Následně bude hovořit pan López Garrido za španělský parlament a následně pan Wainwright, ředitel Europolu. A na závěr eh, bude ještě jedna diskuze. A já bych chtěl navrhnout všem poslancům národních parlamentů i Evropského parlamentu, abyste případně zvedli ruku a přidali kartičku um, protokolářům, kteří tu kartičku s vaším jménem poté přinesou sem, abychom mohli uh, Eh, abychom mohli eh, sestavit řečnický seznam. Takže nyní předám slovo panu Diazovi Demera, který je zpravodajem pro návrh nařízení o Europolu za Evropský parlament. Děkuji vám, pane předsedo. Chci eh, poděkovat také panu Virvidakisovi. Chci zde také přivítat pana Garidu Ajaru spolu Eh, zpravodaje, spolupřekladatele a já děkuji za to, že jste zde přítomní. Ještě než začnu hovořit o prioritách a budoucnosti Europolu a o celém prostoru svobody, bezpečí a spravedlnosti, chtěl bych eh, přednést menší historický exkurs, kdo jsme, odkud pocházíme a kam směřujeme. V červenci 95 byl vytvořen tento úřad a je to jediný nástroj od té doby, který jsme měli k dispozici na základě Maastrichtské smlouvy. Postupně byly ratifikovány tři protokoly za účelem zlepšování funkce v roce 2000 a 2003. Tyto protokoly eh, stoupily eh, v platnosti v březnu a dubnu roku 2007. Eh, celý tento proces byl velmi dlouhý a komplikovaný. Ratifikace a aplikace nebyla doprovázena nedoprovázela přesně rychlý vývoj organizovaného zločinu a proto jsme potřebovali regulační nástroj, který by umožnil zvýšit reakční kapacitu, abychom mohli bojovat proti všem eh, zločinným eh, tokům a eh, druhům zločinnosti. Díky tomu Europol by eh, postupně reorganizován, stal se Evropskou agenturou, která má svůj rozpočet. Za tímto účelem 7. dubna 2009 Rada schválila rozhodnutí, já už jsem to mnohokrát uvedl a opakuji to dnes, že Evropský parlament tehdy eh, tak jednal, byla zrušena předchozí dohoda o Europolu, když eh, v prosinci 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, bylo přepokládáno i uznání schopnosti spolurozhodování eh, v Evro, Evropského parlamentu. V článku 88 se o tom hovoří. Evropský parlament a rada prostřednictvím nařízení má určit způsob eh, fungování agentury a eh, mají být takto zabezpečeno právní pokrytí. Já jsem byl zpravodajem i u tohoto nařízení, i pro rozhodnutí. Nyní jsem zpravodajem Mm, v tomto bodu. Funkcí Europolu je podporovat národní orgány, které jsou činné v oblasti prevence a boje proti terorismu a organizovanému zločinu. Také ulehčuje e, výměnu informací mezi jednotlivými orgány v členských státech, které fungují v této oblasti a umožňuje e, analýzu kriminální činnosti poskytuje tyto informace národním orgánům, což také usnadňuje činnost v příhraničních oblastech. V přesnu loňského roku jsem formálně obdržel legislativní návrh o Europolu. Hned jsem si uvědomil, jaká přede mnou leží výzva, jaká výzva stojí před námi všemi. A jak eh, jsem uvedl, o té doby, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, poprvé tedy Evropský parlament společně s radou měl rozhodnout o struktuře a fungování eh, Europolu. Tato zpráva byla odhlasována v prvním čtení 25. února tohoto roku, tedy před několika málo dny. Výsledek Výsledkem je koncenzus 760 hlasů, 38 eh, eh, bylo proti a přes 20 eh, osob se zdrželo. Proběhlo 70 schůzí, abychom tohoto koncenzu dosáhli. Byly to schůze s různými aktéry, například to byly schůze s Evropskou komisí, se zástupci Europolu, s mnohými zástupci členských států s evropským ombudsmanem, s úředníkem nebo s, um, s ochráncem osobních údajů v EU a také jsem jednal s kolegy, kterým chci skutečně všem nesmírně poděkovat za veškeré příspěvky a děkuji také stínovým zpravodajům. Nyní bych chtěl vysvětlit, jak jsme vlastně uh, spolupracovali. 7. května loňského roku jsem předložil 125 pozměňovacích návrhů. 26. září moji kolegové předložili 45 pozměňovacích návrhů. Ty byly předloženy 18 poslanci z různých politických skupin. Navíc byly předloženy pozměňovací návrhy ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, v rozpočtovém výboru a také ve výboru pro ústavní záležitosti. To znamená, že dohromady tento legislativní návrh byl doprovázen více než sedmisty eh, pozměňujícími návrhy. Práce na těchto návrzích byla velice komplikovaná. My jsme usilovali o to, abychom na základě těchto pozměňujících návrhů měli 32 kompromisů, kompromisních pozměňovacích návrhů. A tyto kompromisy zohlednili 500 jednotlivých mm, původních pozměňovacích návrhů. 102 e, kompromisů bylo široce podpořeno 30. ledna na schůzi Libe a 25. února na plenárním zasedání ve Štrasburku. E, bylo zjevné, že to, co jsem si přecezal jako zpravodaj a co si přecezal i parlament, e, bylo to, abychom měli velice silné stanovisko v oblasti spolurozhodovacího procesu a to s ohledem na radu a komisi, protože jsme si přáli, aby Europol pro všechny, pro všech 28 členských států eh, fungoval a proto jsme mm, vedli skutečně velice podrobnou práci eh, i se stínovými zpravodaji. Uspořádali jsme celou řadu monotématických strukturovaných schůzí, věnovali jsme se jednotlivými body, jako je zamítnutí fůze, Komise mm, navrhovala, aby Europol a Interpol eh, byly spojeny. Ale Evropský parlament si takovouto fúzi nepře, takovéto sjednocení. Jen jedna skupina eh, liberálové si mm, toto přáli. Další balíček tematický se týkal všeobecných ustanovení a definice cílů Europolu. Dalším tématem bylo řízení a zpráva nejdůležitější a nejtrvalejší otázka se vztahovala k parlamentní kontrole. Od roku 88 jsme se tímto zabývali. Mělo to opravdu velice eh, dlouhou cestu za sebou. Snažili jsme se pokrýt nástroj parlamentní kontroly Eh, hodně času jsme věnovali také financování eh, národních útvarů a takovým symbolickým prvkem byla rovnováha mezi bezpečností a ochranou osobních eh, údajů. Jednalo se o obrovský rozsah ochrany osobních údajů a podařilo se nám dosáhnout kompromisu i zde. Odmítli jsme tedy fúzi, Podpořili jsme vytvoření mechanismů silného systému ochrany údajů. Eh, poprvé, eh, skrutinium eh, využívání údajů Europolu bude prováděno nezávislým orgánem, který se věnuje konkrétně tomuto tématu a bude už se spolupracovat s orgány kontroly v jednotlivých členských státech. To, nepochybně povede k tomu, že osobní údaje budou eh, zpracovávány co možná nejbezpečněji a že zde budou jisté záruky. Na to jsem trval i při eh, rozhodování rady. A ještě bych chtěl hovořit o mechanismu společné kontroly s národními parlamenty. Cílem bylo přizpůsobit Europol požadavkům Lisabonské smlouvy, zaručit, že aktivity Europolu budou podřízené demokratické kontrole, tedy eh, kontrole demokraticky zvolených zástupců. Článek 88 smlouvy o fungování EU hovoří eh, právě o tom. Toto nařízení, o kterém je se vztahuje ke kontrole aktivit Europolu ze strany Evropského parlamentu. Na kontrole budou samozřejmě participovat i národní parlamenty. V tomto textu jsem tedy pochopil, že zapotřebí vytvořit onu skupinu, ale nesmíme zapomínat, že se jedná o nezávislý orgán, a tedy se nejedná o žádný mm, dodatečný rozpočet, který by byl k tomuto přidělen. To se museli vysvětlovat britským kolegům a podařilo se nám to. E, toto bylo v deváté kapitole tedy přijato, v deváté kapitole nařízení Nicméně je tu ještě celá řada zmínek o tomto bodu ještě v jiných částech textu. Kontrolní mechanismus a kontrola aktivity Europolu ze strany Evropského parlamentu a národních parlamentů eh, bude prováděn společnou skupinou parlamentní kontroly, eh, která bude mít specializovanou strukturu, eh, tvořenou z kompetentního výboru Evropského parlamentu neboli výboru LIBE. Budou tam také zástupci výboru pro vnitřní záležitosti a z každého národního eh, parlamentu. Eh, ty parlamenty, které mají dvě komory, budou mít dva zástupce. Parlamentní kontrola bude prováděna vždy v sídle Evropského parlamentu, bude se svolávat předsedou Eh, odpovědného výboru, nebo příslušného výboru, to je výbor LIPE, a spolupředseda tomuto specializovanému výboru bude předseda výboru LIBE společně se zástupcem členského státu, který předsedá Evropské radě v daném pololetí. Co se týče kompromisu článku 53, dospěli jsme k závěru, že zapotřebí pokrýt funkce této skupiny a z toho důvodu v této skupině se bude společně diskutovat o následujících otázkách. Bude to výročná zpráva, konsolidovaná zpráva o činnosti Europolu, pracovní program na daný rok a víceletý program, výroční program Evropského orgánu nebo Evropského ochránce osobních údajů a také bude zpráva komise, která se vydává každých pět let, eh, abychom analyzovali efektivitu Europolu. Tato kontrolní struktura může pozvat vybraného kandidáta na post ředitele, aby přednesl své prohlášení a aby informoval o tom, jak vykonává svou funkci. Eh, před touto skupinou parlamentní kontroly vystoupí také předsedové správních rad, rad výkonný ředitel, zástupce Eh, pro eh, ochranu údajů z Evropské komise. A tímto způsobem bude tedy, budou také vyhodnocovány hrozby, budou k dispozici strategické analýzy, cíle Europolu a výsledky studií dopadu, které budou objednány Europolem. Tato skupina může také vypracovat konsolidované závěry, a doporučení. Nesmíme zapomínat ani na to, že parlament musí splňovat eh, důležitou funkci. A to je Evropský parlament plní tedy funkci rozpočtového orgánu. Rozpočet bude schvalován v parlamentu a je zapotřebí také předložit rozpočet a výdaje Europolu a výkonný ředitel bude zodpovědný za plnění rozpočtu a kontrolu rozpočtu. Co se budoucnosti týče, eh, myslím, že vytvoření nařízení poskytne Europolu stabilnější právní rámec a také mm, solidnější právní rámec eh, z časového hlediska a budou jej muset plnit povinně všechny členské státy. S ohledem na činnosti síť organizovaného zločinu a skutečnost, že e, stále jsou tyto organizace organizovanější a více spolupracují na přezraniční úrovni, 11. ledna bylo vytvořeno Evropské centrum boje proti delikvenci. To je důležitý e, e, nápad, jak chránit evropské podniky a občany před trestnou činností na internetu. Toto centrum funguje velmi dobře. Euro je velice pevná měna, nicméně jeho eh, padělání způsobilo škodu alespoň v hodnotě 500 milionů eur od roku 2012. A já jsem také byl eh, zpravodajem v, u osmi právních iniciativ v oblasti programu Perikles a dalších aktivit. Eh, skupina pro organizovaný zločin se zabývá všemi oblastmi organizovaného zločinu a proto jsem přesvědčen, že v budoucnosti eh, bude velice důležitý. Nejedná se jen o boj proti eh, těmto eh, deliktům. Nevyhnutelné je, aby všechny členské státy spolupracovaly v policejní oblasti. A proto Europol bude mít a má velmi důležitou úlohu v boji proti zločinnosti a terorismu. Na závěr bych rád uvedl, že toto nařízení vytvoří vyšší úroveň důvěry. A umožní vyšší stupeň spolupráce mezi členskými státy. Děkuji vám za mm, tuto možnost vystoupit mezi vámi. Děkuji. Děkuji za vylíčení vaší práce zpravodaje na nařízení o Europolu. V současné době se právě tato zpráva projednává v parlamentu a my si také vyslechneme pana Lopeze Garida, eh, který je šéfem příslušného výboru a také smíšeného výboru pro NATO. A prosím, snažte se vejít do 15 minut. Děkuji. Eh, přeji všem dobré dopoledne. Chtěl bych eh, především poděkovat za to, že zde mohu pohovořit jménem společného výboru. Já bych chtěl poděkovat panu Diazovi de Merovi a také mu poblahopřát za vynikající práci, kterou odvedl jako zpravodaj k tomuto návrhu. Pan Diaz de Mera velice dobrým způsobem ve svých návrzích brání a hájí návrhy všech parlamentů, i španělského parlamentu. Španělský parlament eh, ohlásil určité pochybnosti eh, k tomuto nařízení, ale já bych chtěl začít poděkováním za toto nařízení. Někdy nám jde o to, abychom posílili svou vlastní roli v rámci Evropské unie. A to začíná tím, že začínáme spochybňovat a klást otázky k mnohým věcem. My samozřejmě máme na mysli zlepšení, ale také, když začínáme jít tou cestou pochybností, e, pak e, tím u našich občanů vzniká dojem, že se stavíme vůči Evropské unii velmi kriticky, poněvadž se tam něco dělá špatně. Jenomže tak to ve skutečnosti není. My vedeme debaty, zvažujeme různá stanoviska, různé pohledy na věc, eh, pokoušíme se eh, celou věc vylepšit a to je cíl, na kterém se nakonec snažíme shodnout. Toto je způsob, jakým dospíváme ke shodě. Eh, pan Diazdemera říká, že se nyní blížíme ke shodě. Zhodujeme se také v mnohém s Evropským parlamentem. Vše by mělo směřovat k tomu, aby s novým nařízením byla situace lepší než dnes. Každopádně se vytváří nový právní rámec pro Europol a spolupráci s nejrůznějšími policejními agenturami a organizacemi v rámci Evropské unie. Zvažuje se skládání účtu parlamentu vůči, skládání účtu Europolu vůči parlamentu evropskému a parlamentům národním. Eh, to jistě nutné je, poněvadž musíme posilovat také kontrolní mechanismy. Také se shodujeme na tom, že v novém systému je třeba zajistit ochranu údajů, protože evropskému občanovi záleží na tom, co se děje s jeho údajem a jak jsou chráněny. A je také nutné zlepšit řízení Europolu. snažíme se nyní nově to řízení Europolu eh, přizpůsobit modelu, který se uplatňuje v jiných evropských agenturách. Toto tedy jsou pozitivní aspekty. Máme ovšem také určité námitky. Pan Diaz de Mera již řekl, že jako zpravodaj by možná určité aspekty mohl eh, smést z cesty. Nicméně já bych se k tomu chtěl vyjádřit. Eh, pokud se týče mm, výměny informací, eh, tady se Europol opírá o vzájemnou důvěru neboť na této důvěře lze stavět spolupráci s různými policejními organizacemi a složkami. Čili eh, ta, ten základ, kterým je důvěra, to už existuje, ale nové podmínky to trošku spochybňují, poněvadž výměnu informací eh, zde eh, staví do světla povinnosti to by tedy mohlo tak trošku narušit ten původní základ, kterým je důvěra. Dále se zde hovoří o výměně informací s třetími stranami. A e, tady také je určité nebezpečí narušení důvěry tam, kde by se nařizovala výměna informací se třetími stranami, eh, které nejsou součástí naší rozsáhlé policejní spolupráce. A také spolupráce eh, pohraničních policejních útvarů eh, nám také působí určité obavy. A mm, pak je tady také otázka na sloučení Europolu a policejní akademie. Domníváme se, že to vůbec nespadá do působnosti smlouvy, takže eh, tady máme určité pochybnosti. Jinak eh, myslím, že můžeme s panem Demerou souhlasit a doufáme, že se mu podaří udržet toto stanovisko v této linii. A eh, pak bych ještě chtěl chtěl pohovořit o přehnaných ambicích Europol eh, by se měl stát skutečně operační agenturou a hrát vlastní roli. Nicméně my si myslíme, že to jednání, ta operativnost, eh, ta by měla být spíše v rukou členských států. Eh, opravdu máme obavy z toho osamostotňování Europolu. Domníváme se, že by to bylo na úkor členských zemí, které podle našeho názoru by naopak měly převzít roli vůdčí. Čili, eh, abych to shrnul, máme vůči novému nařízení určité výhrady, ale zajisté jde o nařízení lepší než stávající úprava. Eh, každopádně eh, je zde řeč o evropských rámcových eh, podmínkách a eh, to jsou eh, také věci, které je třeba sdělit evropské veřejnosti. Navzdory kritickým hlasům zlepšujeme situaci. Děkuji panu Lopezovi Garigovi, děkuji všem řečníkům a nyní je čas na to, aby dostal slovo ředitel Europolu pan Rob Wainwright. Než mu slovo dám, máte všichni růžové kartičky, které jste dostali proto, abyste se, máte-li zájem, mohli zapojit do diskuse. Takže já teď dám slovo eh, na 10 minut panu Robu Wainwrightovi, řediteli Europolu, a poté eh, bude otevřená diskuse. Takže pane Wainwrighte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že mám tuto příležitost tady vystoupit eh, na tak významné debatě o budoucnosti Evropě. Je to také poslední příležitost pro ředitele Europolu, aby vystoupil před výborem eh, v současném volebním období a také před zástupci národních parlamentů. Možná, že je to dobrá chvíle pro to, abychom si udělali inventuru toho, co se odehrálo v posledních pěti letech v oblasti vnitřní bezpečnosti. Samozřejmě, toto období začalo vstupem v platnost Lisabonské smlouvy a už předtím se změnilo, změnil vztah mezi Evropským parlamentem a Europolem. V tomto kontextu bychom měli například eh, eh zmínit to, že se změnil cyklus přijímání politiky, což mělo velký vliv na strategii pro boj s organizovaným zločinem. To všechno eh, byly pozitivní změny, které posílili práci Europolu v této oblasti. A to v době, kdy je vojsko s organizovaným zločinem čím dál tím složitější. Europol zdvojnásobil svou výkonnost eh, počtu případů, které podporuje u těch národních úřadů, které bojují proti um, organizovanému zločinu. Stejně tak tady došlo k čtyřnásobnému nárůstu informací, které jsou předmětem výměny mezi Europolem a národními agenturami pro eh, boj se s, eh, s organizovaným zločinem. A velmi důležitou součástí práce této organizace je také podpora, kterou jsme až dosud měli od národních a i od Evropského parlamentu. Nařízení Europolu bude také velmi důležitým milníkem eh, ve vývoji Europolu. Já bych chtěl poděkovat všem poslancům za zájem o tuto problematiku v posledních 12 měsících. Chtěl bych poděkovat také komisi za to, že předložila podle mě velmi dobrý návrh. Nesouhlasíme s úplně všemi aspekty toho návrhu a my samozřejmě rádi eh, přispějeme do diskuze o konkrétním znění toho návrhu. Chtěl bych poděkovat eh, panu Diazovi de Mera, který eh, neúnavně pracuje na eh, tomto návrhu. Už měl více než 60 schůzek, jak jste právě slyšeli, a to velmi obtížné době, například v kontextu těch odhalení Edwarda Snowdena, také v průběhu vyšetřování o masovém sledování evropských občanů. To všechno vytvořilo novou evropskou dynamiku v této oblasti, protože veřejnost začíná diskutovat o tom, jaké pravomoci může svěřit kterým orgánům. Možná, že tady také eh, je větší nedůvěra ze strany vlád a eh, dalších eh, agentur k tomu, jak zpravovat velké objemy dat. Takže najít kompromis v této době, aby to přitom i nadále zůstala produktivní a výkonná agentura, bude nesmírně obtížné. Je potřeba nalézt rovnováhu mezi kompetencemi členských států, také bylo potřeba zohlednit postoj Evropského parlamentu a já myslím, že pan Demera odvedl vynikající práci v podobě eh, stanoviska parlamentu. Ta diskuse byla velmi produktivní a postoj Evropského parlamentu Eh, obsahuje několik nových eh, prvků, například více flexibility při zpracovávání informací o eh, zločinnosti. Ten čtyřnásobný nárůst objemu informací měl obrovský dopad na operační kapacity Europolu. Naše rozpočtové zdroje se navýšily jen velmi málo a my proto musíme mít flexibilnější databázi, musíme mít aktuálnější systém a Evrop, postoj Evropského parlamentu k nám, nám může pomoci. Více demokratické kontroly s větším zapojením národních parlamentů, to je zásadní věc. Už v posledních pěti letech parlamenty vykonávaly více politické kontroly nad činností agentury, než tomu bylo eh, v předchozí době. Mí zástupci například tady navštívili tento výbor více než 20krát v posledních pěti letech a já jsem vždycky vítal větší zapojení poslanců do fungování agentury, protože si myslím, že větší transparentnost a e, e, zodpovědnost může vést k větší výkonnosti. A jde také o to, jak se získat důvěru občanů v práci těchto orgánů a v to, že ty orgány budou moci pracovat e, mnohem otevřeněji a důvěryhodněji. V posledních 200 letech se základy policejní práce zakládají na tom, že policejní práce může pouze probíhat se souhlasem veřejnosti. Nemůžete vykonávat účinně policejní práci, pokud nemáte vysokou míru důvěry občanů. A my si myslíme, že Europol a ostatní agentury, které podporujeme, musí se zajímat o to, jestli mají důvěru, jestli jsou zodpovědné a jestli tedy jim je možné poskytnout důvěrné informace. V tom procesu musíme zpracovávat obrovské objemy citlivých údajů a ten, ta explicitní podpora občanů pro tuto práci je pro nás naprosto nezbytná. Já tedy vítám návrh pana Diaze Mera, aby e, vznikl společný parlamentní kontrolní výbor, který by zlepšil e, toto, toto zodpovědnost na národní evropské úrovně. To je podle mě jeden z nejvýznamnějších návrhů, který se e, v tomto nařízení objevuje. Samozřejmě, ale asi také čekáte, že se vyjádřím k těm oblastem, kde Europol by chtěl, aby došlo k dalším změnám. Pan zpravodaj má obtížný úkol vyvážit eh, zájmy všech. Já tady teď hovořím jménem policejní komunity. A jde nám o to, jak zajistit, abychom měli co nejlepší legislativní základ, který by nám umožnil vykonávat naše práci v této obtížné době. Naším úkolem je podpořit členské státy v boji proti těmto hrozbám eh, k národní bezpečnosti Eh, hledat jednotlivce, kteří jsou podezření z těch nejzávažnějších trestných činů. A já jsem velmi pišný na pracovníky, kteří tuto práci vykonávají, kteří v ní věří a kteří ji berou velmi vážně. Zločin eh, se v Evropě vyvíjí velmi rychle a současně je to podmíněno eh, globalizací a globalizačními sílami, jako je mobilita Eh, větší propojenost eh, ekonomiky a také nové technologie. Zločinecké organizace využívají mezer v zákonech, eh, mají velké výnosy, nemusí, se, nemusí přitom ani moc riskovat a to má vliv na naši schopnost například zajistit hospodářské oživení a také to má vliv samozřejmě na bezpečnost evropských občanů. Abychom mohli splnit tento úkol, tak eh, musíme mít správné legislativní nástroje, abychom mohli účinně bojovat proti organizovanému zločinu. A v době internetu a dalších technologií, které jsou k dispozici pachatelům trestných činů, nemáme moc právních možností, jak eh, se vůči tomu bránit. Tomu mám vlastně několik konkrétních příkladů. Soukromý sektor vlastní více než 90 internetové infrastruktury. Jsou to banky, sociální média eh, a tak dále a také orgány, které spravují, jsou tady orgány, které spravují eh, internet. A celá řada věcí migruje na internet, například vykořišťování sexuální kreditní dětí, eh, zneužívání kreditních karet, prodej nelegálních produktů na internetu. Všechny tyto trestné činy provádějí soukromí aktéři, kteří například mohou mít eh, velmi závažné důkazy o takové trestné činnosti. A proto je potřeba, abychom tady měli právní rámec, který jednak bude dodržovat eh, pravidla na ochranu soukromí, ale také umožní spolupracovat s těmito soukromými subjekty. Tyto trestné činy mají vliv na všechny členské státy, ale ta mezinárodní povaha těchto činů, vedem k tomu, že Europol má ehm, možnost eh, eh, pracovat mezinárodní řídku, by nám dávala velmi eh, významný významnou úlohu při boji proti mezinárodnímu zločinu, a proto je škoda, že toto nařízení například neobsahuje to, že by Europol mohl obsahovat informace přímo od těchto soukromých subjektů. To je otázka, která nás velmi znepokojuje. S tím, jak se trestná činnost globalizuje, je potřeba více spolupráce v této oblasti a Europol v poslední době vytvořil nebo přejal dohody o spolupráci nejenom v rámci Evropy, ale i s mimoevropskými eh, úřady. Trvalo to dlouho a je to nesmírně důležité pro to, abychom mohli účinně bojovat proti terorismu a organizovanému zločinu. Každá dohoda byla prověřována našimi nezávislými orgány na ochranu osobních údajů a v posledních 15 měsících jsme nezazna- 15 letech jsme nezaznamenali žádné stížnosti na eh, právní otázky spojené s těmito dohodami. Je samozřejmě důležité, aby parlament mohl vykonávat kontrolu nad těmito dohodami a měl také eh, co říci k uzavírání budoucích dohod, ale chtěl bych varovat před nebezpečím, že by těch 30 stávajících dohod se muselo znovu vyjednávat v příštích pěti letech. To by byl nesmírně náročný úkol a na administrativní úrovni, ale i na jiných a tím bychom ohrožili součást našich operačních e, možností. Na závěr bych chtěl něco říct o ochraně osobních e, dat. Jsem velmi rád, že eh, Evropský parlament nedávno přijal e, své stanovisko k balíčku o ochraně osobních údajů, ale já si myslím, že e, mohl více vyslyšet stanovisko policejní komunity, e, tak aby se více zohlednila ta informace Eh, při odhaleních Edwarda Snowdena. Je tady několik důležitých věcí. Konference policejních prezidentů, eh, která se konala v Europolu, upozorňovala na některé praktické problémy s aplikací eh, toho návrhu směrnice a poukázala na několik řešení, ale nemyslím si, že toto jejich stanovisko bylo zohledněno. Co se týče nařízení Europolu, Europol má asi jeden z nejdůkladnějších systémů ochrany osobních údajů na světě. My jsme velmi pišní také na e, naše dobré jméno a mm, stejně tak to oceňují i další e, organizace, které toto sledují, například Staywatch můžeme nabídnout eh, podporu při vyšetřováních a máme také technologie, která naplňuje všechny bezpečnostní požadavky a přitom dodržuje ochranu eh, soukromí a eh, občanských svobod. Takže si myslím, že se naprosto nalézt tu správnou rovnováhu mezi bojem proti zločinu a ochranou soukromí. Je to jeden z našich největších výdobytků a my jsme na to velmi pišní. Postoj parlamentu ale také naznačuje, že tady panují určité pochybnosti, například i o oblasti základní ochrany osobních údajů. A existuje tu riziko, že by možná mohl vzniknout nesprávná představa o tom, eh, pod jakou mírou kontroly již pracujeme. Já doufám, že budu moci možná lépe vysvětlit ty systémy, které již máme v Europolu a že tak budu moci udělat buď nyní, anebo eh, v průběhu příštího volebního období. Evropského parlamentu. Neměli bychom zapomínat na to, že Europol sbírá informace o trestných činech, které již byly nazbírány na národní úrovni ze strany policejních orgánů a všechny ty požadavky na ochranu osobních údajů už platí pro všechny orgány v Evropské unii a proto ta pravidla pro zaměstnance a pro veřejné zakázky tady nejsou plně vhodná, protože hlavním úkolem Europolu je sběr, analýza a výměna osobních údajů. Není to nějaký vedlejší úkol Europolu, i tak jako to je možná pro většinu ostatních policejních eh, orgánů v Evropě. To je náš hlavní úkol a proto bychom se měli postarat o to, aby obecná pravidla o ochraně údajů eh, nebyla aplikována úplně stejným způsobem. Měla by eh, být aplikována mnohem přísněji, což je jeden z důvodů, proč dnes máme velmi odolný a namírošitý systém, který nám 15 let dobře slouží. V eh, budoucnosti a samozřejmě musíme dále plnit náš základní úkol, tedy nabízet podporu při výměně informací členským státům, tak abychom eh, jim usnadnili přeshraniční operace a abychom se přizpůsobili těm hrozbám, které jsou čím dál tím globálnější. Musíme mít eh, také k tomu více přizpůsobený mandát, který by nám umožnil flexibilnější policejní spolupráce a také možnost spolupracovat s širší komunitou, včetně soukromého sektoru. Musíme mít také pojistky, které budou odolné a komplexní, abychom eh, tyto úkoly mohli eh, plnit a přitom mohli odvádět eh, efektivní policejní práce. Nařízení Europolu také posílí demokratickou kontrolu a já jsem si jist, že jak eh, zákonodárci, tak eh, odborníci budou moci rozpělit jakékoliv pochybnosti o tom, že Europol není produktivní nebo že funguje nějakým neprůhledným způsobem. Samozřejmě, že Europol eh, se snaží být co nejefektivnějším orgánem, ale jak říkal předseda parlamentu Schulz při návštěvě Europolu, tak je to také jeden z velmi úspěšných eh, příběhů v Evropské unii. Já jsem velmi pišný na to, že to řekl a myslím, že i parlament si za to může vzít část zásluhy, eh, protože se touto problematikou velmi intenzivně zabývá v posledních pěti letech. Myslím si, že to budoucí nařízení o Europolu, včetně návrhu, které předložil pan Diaz de Mera, by mohly posílit eh, Eh, účinnost naší práce a mohli by to zlepšit spolupráci v této oblasti v Evropské unii. Děkuji. No. Děkuji. Nyní jsme připraveni na diskuzi a zahájíme tedy otázky a odpovědi. Má to první kolo řečníků. Prosím, pokud chcete promluvit, přihlašte se tak, abychom o vás věděli. Lord Henny jako první ze sněmovny Lordů. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, pokud mohu. Na úvod poblahopřát vám a zpravodaji ke způsobu, jim jste vedli konzultace ohledně nařízení Europlo, rád bych tak učinil. Eh, jednali jste se národními parlamenty a vedli jste celou řadu zasedání, kterých jsem se účastnil. A připadala mě tato zasedání skutečně obrovským krokem vpřed ve sdílení zodpovědnosti za utváření nové evropské legislativy. Rád bych vám, pane předsedo, vzdal hold za úlohu, kterou se sehrál v této věci, protože to není eh, snadný úkol. Za druhé, Myslím, že zpravodaj uhodil hřebíček na hlavičku v onom usnesení parlamentu, kde Evropský parlament a národní parlamenty by měly sdílet eh, dohled eh, nad Europolem. A při všech vyjednáváních s radou myslím, že nejdůležitější věcí je aby byla naprostá rovnost mezi Evropským parlamentem a zástupci národních parlamentů v tom, co je oblast eh, sdílených kompetencí. Myslím, že jste to eh, vysvětlil eh, správně, zcela správně, možná se měním pár detailů, ale co se týče eh, předsedání a mm, vedení eh, schůzí a vytváření společných stanovisek, eh, opravdu toto všechno silně mm, posiluje dohled parlamentu. Myslím, že je správné, že se snažíte předejít v tomto usnesení toho, abyste se věnovali provozním detailům ohledně jednání s, mm, s ředitelem Europolu. Myslím, že by to bylo chybou, kdyby to tam bylo obsaženo jako tam hovořil zástupce eh, španělské eh, strany. Je důležité, aby vše bylo založeno jak na vzájemné důvěře, tak na psaných pravidlech. A to si myslím, že je budoucnost, eh, to je co možná nejúspěšnější budoucnost Europolu. Co se týče zprávy a řízení Europolu, myslím, že je velice důležité, aby ani Evropský parlament, ani národní parlamenty se nepokoušeli interferovat eh, s procesem jmenování ředitele, zástupců ředitelů. Ano, eh, slyšení, eh, na slyšeních si můžeme vyslechnout kandidáty, ale rozhodování o těchto postech spočívá v rukou kolektivního pohledu členských států. A souhlasíme s těmi, kdo byli proti eh, sloučení eh, CEPOLu Europol a eh, podařilo se nám přesvědčit britskou vládu, aby hrála velkou lohu v tom, aby CEPOL byl v Budapešti. A toto rozhodnutí doufáme, že bude tedy přijato a čím dříve toto bude provedeno, tak tím lépe. Ještě jednoho zástupce národních parlamentů Pana Ypsilantise zde máme, který zastupuje řecký parlament. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, také já bych chtěl poblahopřát eh, pana Diaz Demeru za vynikající práci a také to, jak nám ji vysvětlil a také vám za uspořádání dnešní akce. Přeshraniční zločin musí být řešen jak Evropskou unii, tak členskými zeměmi a je třeba k tomu přistupovat z celosvětového hlediska. Činnost Europolu musí být úže provázána s národními orgány a policejními sbory. A v této eh, souvislosti bych chtěl také poblahopřát panu Robu Wainwrightovi za dosud odvednou práci eh, v čele Europolu. Hmm, Europol se ve svých aktivitách eh, eh, dotýká také eh, aktivit v členských zemích a já se domnívám, respektive my se domníváme, že spolupůsobení s Europolem a evropským a orgány členských států jsou důležité. V operačních záležitostech je třeba, aby se odehrávaly prostřednictvím národních eh, jednotek. Měli bychom se také zabývat roli správní rady, eh, nebo tímto způsobem je možné eh, zvýšit roli, kterou se dává Europol na další úroveň. Je tedy třeba, aby Důležitou roli sehrávala správní rada, významnou roli musí sehrávat eh, jednotky na úrovni národních států a klíčová je zde bezpečná výměna dat. Domníváme se, že stávající pravidla pro zakázení s údaji eh, se projevila i jako účinná a my eh, vítáme hm, také eh, přínosy eh, Libe, které se zabývají otázkou evropského ochránce dat a také přístupu k osobním údajům. A nyní k otázce demokratické legitimity a kontroly. To je Evropské unii velice důležitý úkol, neboť zde se pokoušíme posílit eh, demokratické, eh, demokratické mechanismy. Nyní pan Bronx za Evropský parlament. Děkuji. Europol, tak jako mnoho jiných evropských agentur, začalo Eh, v malém s minimálními pravomocemi a to se postupně eh, měnilo. Eh, vše narůstalo a tak to bude i do budoucna. Dříve nemohl vyšetřovat ani zatýkat. Informace byly k dispozici pouze v úzkém koridoru boje proti zločinům. Nyní má Europol zhruba 800 de facto policistů. A e, co, e, jaká vlastně bude jejich role e, vůči kriminálním živlům v Evropské unii. Ovšem Europol bude mít také roli vůči pouze podezřelým, ne pouze Eh, odsouzeným. Také se říká, že Europol bude spolupracovat se třetími, tedy nečlenskými zeměmi EU, což znamená také předávání informací, které Europol získal od členských zemí. Eh, my jistě věříme, že ochrana dat eh, se bude i zde odehrávat tak, jak má. Nicméně členské země již nad touto výměnou informací nebudou mít žádnou kontrolu. Zločin je mezinárodní a to znamená, že i policie musí fungovat mezinárodně, vyšetřovat, zatýkat a tak dále. Evropská unie ovšem není eh, globální velmocí a měla by se tedy eh, rozliš, omezovat na, abych tak řekl, společný evropský kriminální trh. Mezinárodní spolupráce se musí odehrávat na ad hoc bázi eh, podle toho, který se mi se týká a mě by zajímalo, co může dělat Europol eh, tam eh, a něco, co tedy nemůže dělat Interpol může nějak eh, doplnit. Eh, já myslím, že by mohl maximálně tedy dozírat na eh, regionální a místní policejní akce, což tedy zatím tak není, ale je celkem, ze si představit, že tomu tak bude, neboť je to určitě cíl federalistů. Tak a nyní pan Mile se Maďarského národního schromáždění. Doufám, že jsem to řekl správně, nebo pan Mile. Děkuji. Eh, správný eh, způsob výslovnosti je Mile. Pane předsedo, vážení kolegové, za maďarskou delegaci bych také vám rád srdečně poděkoval za dosud vykonanou práci a rád bych vám poděkoval také za tuto zprávu. Ohledně Europolu a legislativní práce bych se rád zaměřil na jeden prvek a možná přinesl několik závěrů, pokud mohu. Mám na mysli fúzi Europolu a Cepolu. Nerad bych se zabýval jednotlivými aspekty a detaily, jen bych rád poznamenal, že v podstatě se jednalo o tři hlavní oblasti kde bylo zapotřebí věci prodiskutovat. Byla to právní, profesionální stránka a do určité míry se jednalo také o e, finanční argumenty. A vítáme výsledek, zejména skutečnost, že nedošlo mm, další diskuzi o tom, zda by zde ještě měla být nějaká fúze. Co se tedy týče technického aspektu, který také může být důležitý pro budoucnost, domníváme se, že není dobré měnit cokoliv, co by rozmělnilo mm, aspekt eh, školení a vzdělávání. Co se týče eh, operativního fungování, nemůže být důležitější než vzdělávání školení. Dopad by mohl být nebezpečný. Nebude-li vhodné školání a vzdělávání, pokud školení nebude dostatečně důležité, může to negativně následně ovlivnit operativní fungování a může to ohrozit úspěch eh, operací. Samozřejmě by bylo škodou riskovat existenci akumulovaného know-how v CEPOLu. Myslíme, že je velice důležité, aby se dále rozvíjelo školení. A CEPOL jako oddělená agentura to může zaručit. A proto vítáme myšlenku eh, nepokoušet se o budoucí fúzi těchto eh, dvou orgánů, a jsme také eh, proto, aby sídlo bylo v Budapešti. Maďarská eh, vláda předložila návrh, který plní veškeré požadavky a jsme připraveni na to od 1. září 2014, eh, abychom přivítali CEPOL. Budapeště Budapešti to je pro nás velice důležité. Doposud nemáme v Maďarsku decentralizovanou samostatnou agenturu. A pro, chtěli bychom takto přispět k úspěšnému fungování této agentury a také bychom takto chtěli spolupracovat na boji proti organizovanému zločinu. Děkuji. Za španělský parlament pan Sanchez. Hamor, prosím. Gracias, gracias, señor presidente. Agradecer, como han hecho otros colegas, este formato. Vám, eh, pane předsedo, rád bych poděkoval za tento formát zasedání kterého se mohou účastnit také národní parlamenty, abychom se mohli účastnit jak úvah, tak rozhodování. Chtěl bych poděkovat Europolům a mezinárodním organizacím za to, co činí pro bezpečnost všech a chtěl bych poblahopřát panu Diazu Demerovi a dalším účastníkům za to, že vypracovali tento návrh chtěl bych zdůraznit legitimní demokratickou kontrolu nad policejními složkami, které vždy mají eh, tendenci k autonomii, pokud zde není demokratická kontrola. Eh, všichni eh, kolegové byli rádi, že zde je takovéto nařízení navrženo. Normativní rámec mi připadá správný spíše se nejedná o Europol, a o Interpol, to je taky orgán, který byl zde připomenut a v rámci Interpolu neexistuje politická kontrola eh, takového tak detailně naformulovaná, jak je to v případě Europolu. A s tím souvisí riziko, co se týče no, ty, ty, eh, ta červená světla, ty eh, výstrahy. Jedná se tedy o Eh, orgány těch zemí, kde eh, policejní či eh, vězeňské systémy nefungují tak dobře jako u nás. Například co se týče bojuje proti politickým rivalům. Je zapotřebí chránit práva občanů je zapotřebí předejít eh, tomu, aby byli likvidováni eh, političtí eh, oponenti téměř privátními zásahy policie. Jedná se o zásahy v mnoha zemích. Evropští policisté zadrželi různé kazašské disidenty. Důležité je zabývat se eh, také lidskými právy, které se někdy ocitají jakoby na vedlejší koleji. Tyto vztahy mezi vládami jsou často příliš ekonomické. Je tedy eh, nebezpečí toho, že kvůli ekonomickým a obchodním vztahům eh, v podstatě obětujeme priority v oblasti lidských práv, které bychom měli mít eh, na zřeteli především. Gratulujeme tedy k sestavení tohoto textu jako kolegové, ale chtěla jsem zmínit tedy toto riziko. Riziko nemám tedy na mysli spíš eh, eh, Europol jako jiné mezinárodní organizace. Paní Zipel? Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych na úvod eh, si dovolila takovou eh, obecnou poznámku. Myslím, že je mm, zcela jasné a nepochybné, že vzhledem k tomu, jaké máme nové druhy kriminality, které jsou s většinou, řekněme, přeshraničního charakteru. Eh, takže v této souvislosti je opravdu velmi důležité spolupracovat v rámci Europolu odpovídajícím způsobem. Nicméně je třeba za, našlapovat obezřetně, eh, zejména v oblasti sdílení dat. Mě by zajímalo tady především eh, které údaje jsou skutečně nezbytné pro boj proti těžké kriminalitě a terorismu. A otázka dále zní, jak jsou tyto údaje chráněny a to také v našich národních členských zemích. A tady bych se ráda také kriticky vyjádřila o tom, že v Europolu a v oblasti justice a vnitra e, otázka e, společného prostoru, společného přístupu e, není u členských zemí příliš přijímána. Dále je to otázka analýzy těchto dat. Nestačí sebrat co možná nejvíce dat ale je třeba, aby Europol i členské země eh, byly schopny tato data analyzovat, eh, eh, zjistit, jaký je vývoj v oblasti organizovaného zločinu, jinak by se z tohoto množství dat také mohly vyvozovat špatné důsledky, případně by se mohlo nerozpoznat, co se skutečně děje. A také domníváme se, že ta spolupráce mimo, tedy nad rámec toho, těch úkolů, které má Europol, je třeba také posílit, poněvadž problém jsou eh, například různé standardy a postupy, například zacházení s důkazními materiály nebo eh, s citlivými údaji jak pachatelů, tak obětí. Eh, tady to nemáme sjednocené, tady je příliš velký chaos, eh, takže tady je třeba něco udělat. Já bych chtěla poděkovat za zprávu o Europolu, myslím, že je třeba v této oblasti dělat více a spolupracovat v oblasti eh, ochrany dat, ale také rovnováhy a samozřejmě jde také o procesní práva a tak dále. Eh, takže doufám, že to také bude hrát roli. Děkuji vám. Al Parlamento Nyní se vrátíme k Národnímu parlamentu. Pan Kotor z italského senátu. E, Děkuji jménem italské delegace za vaše příspěvky a za odvedenou práci. Od dob ustanovení skupiny Trevi v polovině 70. letech zaměřené na boj proti terorismu se svět změnil Eh, s tím se změnily i přeshraniční formy kriminality, došlo ale k velikým krokům v rámci spolupráce. A eh, ten vztah, který má být a ta rovnováha, která má být mezi spravedlností a souborou na druhé straně. V roce 2013 eh, italský parlament v poslanecké komoře, v poslanecké sněmovně schválil text týkající se Europolu za podmínky, že zapojení národních parlamentů do kontroly aktivity a struktury bude eh, skutečně prováděno. Podle našeho názoru by bylo zapotřebí prohloubit ještě to, co je v článku 154 návrhu nařízení, podle kterého Evropský parlament a jeho zástupci ač na vyzvání, by mohli mít přístup ke klasifikovaným, k vyhrazeným či citlivým informacím zpracovaným Europolem. V programovém prohlášení roku 2014 o vztazích Itálie a Evropské unie Podpora a výměna osobních údajů mezi soudními orgány, policejními složkami je jednou z priorit italské vlády konkrétně s ohledem na boj proti informatické kriminalitě, digitální tedy kriminalitě a souvisejícími jevy. Například se na online podvody, bankovní online podvody, pedopornografie eh, a eh, šikana mezi dětmi, elektronická šikana. Eh, my usilujeme o zlepšení výměn informací na přezraniční úrovni mezi policejními složkami a posílení spolupráce, operativní spolupráce, tím, že bychom případně eh, dosáhli eh, vynahrazení o nich spoždění, k nímž mezi tím došlo. Děkuji vám. Parlament, Herr Albrecht. Pan Albrecht, Evropský parlament. Ja, vielen Dank, um, Herr Vorsitz. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat taky ostatním kolegům za jejich vystoupení. Chtěl bych souhlasit s mnohým z toho, co tady zaznělo, zejména co se týče eh, obecné úpravy výměny informací. Protože to, co my se snažíme teď přijmout v Evropském parlamentu, nejsou jenom nařízení o Europolu, ale například se snažíme také eh, přijmout společně s radou nařízení o vyšetřování. To jde směrem k zájemnému uznávání eh, důkazních prostředků a postupu vyšetřovacích, což je velmi významný pokrok, který by měl dále umožnit výměnu informací a proto je potřeba konstatovat, že ještě potřeba ty, ty standardy u procesních záležitostí se od sebe velmi liší. Čímž nechci říkat, že některé jsou lepší a, a jiné jsou horší, ale rozdíly tady jsou a e, v důsledku toho narážíme na problémy v tom, jak zajistit nějaký minimální standard, který by odpovídal tomu, co už máme například v oblasti judikatury Evropského soudu pro lidská práva, jako procesní záležitosti nebo procesní eh, minimum. A u nařízení Europol nám tedy šlo o to, a to chci teď tady zdůraznit, z pohledu Evropského parlamentu, určitě se k tomu ještě dostaneme později, já to chci říct už teď, že Evropská směrnice o ochraně osobních eh, údajů, která by měla stanovovat ochranu osobních údajů, které jsou sbírány eh, v oblasti policejní a soudní spolupráce, tak eh, pro Europol je rozhodující, aby také ve členských státech byla ochrana osobních údajů co možná, nebo upravena na co možná nejvyšší úrovni. Když jsme eh, rozhodovali o této směrnice a velmi intenzivně eh, jsme eh, tlačili na to, aby to bylo přijato, tak Rada a členské státy začaly prosazovat myšlenku minimální, minimálních standardů, nebo nechtěli eh, eh, uplatnit tuto myšlenku zavedení minimálních standardů. A přitom eh, my už jsme to prosadili v jiných oblastech, například přístup k právnímu zástupci, přístup, nebo pardon, právo na tlumočení a například A proto jsme tady trochu odkazani na vaši spolupráci, abychom mohli dotáhnout tuto věc do konce, abychom mohli mít konečně Eh, společné standardy ochrany údajů. Je evidentní, že potřebujeme vyměňovat více informací, ale otázkou je, jestli eh, více informací si třeba můžeme, pokud nemáme ještě pořád společné standardy pro ochranu osobních údajů eh, obviněných z trestných činů. Teď paní Holmajer, poslední vystoupení v této debatě. Děkuji, pane předsedo. Já ani tak nemám nějaké stanovisko k této problematice, spíše mám jednu otázku. Při stíhání eh, organizovaných eh, zločenských skupin ve několika českých státech jsem získala pojem, že jsme časově velmi pozadu, že tedy máme problémy, eh, jak ta data rychle získat, jak si je rychle vyměnit, rychle zpracovat a použít. A proto by mě zajímala zkušenost v tomto směru, protože ano, standardy ochrany jsou samozřejmě důležité, ale pokud to na konci vede k tomu, že ta praktičnost té práce s těmi daty je spochybněna, tak e, jde o to asi, jak najít nějakou rovnováhu mezi tím, jak chránit práva lidí, ale také zabránit e, trestné činnosti. A proto by mě trochu zajímaly zkušenosti, které v této oblasti máte v Evropské unii. Now back to the podium. I suggest... Teď dáme slovo zase našim řečníkům. Já myslím, že tady zazněla řada velmi zajímavých otázek. Buďme tedy co nejstručnější, abychom na ně všechny mohli zodpovědět. A navrhuji zase, abychom eh, postupovali ve stejném pořadí, jakém jste vystoupili původně. Nejprve pan Diaz de Mera, potom pan López Carigo a poté pan Rob Wainwright z Europol. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl velmi rychle zareagovat na všechny, kteří vystoupili pana Lopeze Gariga, bych chtěl uklidnit, že jeho obavy týkající se těch pěti bodů jsou reflektovány ze stanovisku Evropského parlamentu tam se mluví o důvěrnosti dat, o zárukách a také se tam mluví o velmi důležité roli, kterou eh, eh, vyhrazujeme členským státům a jejich orgánům tomu, co říkal Rob, já bych chtěl ještě zopakovat svou pochvalu na jeho adresu k jeho práci, protože těch posledních pět let odvedl výbornou práci. To, co jste říkal, samozřejmě zadá příčinu k zamyšlení, ale to, co jste říkal o spolupráci s tím soukromým sektorem, já si nemyslím, že bychom se měli velké starosti s těmi stávajícími dohodami o spolupráci. Jako zákonodárci musíme zohlednit řadu různých stanovisek a my musíme reflektovat probíhající diskusy, ta ještě není u konce, ještě máme před sebou řadu trialogu Článek 88 sice nehovoří o plné rovnosti, ale já jsem se snažil zajistit, aby ta rovnost tady byla aplikována v té oblasti parlamentní kontroly. Co se týče sloučení těch dvou agentur, já už jsem hovořil o tom, jak je důležité, aby tomu zaujalo, zaujaly stanoviska národní parlamenty. Jak víte, panují na to rozdílné názory a asi se nutně vždycky neshodneme na jednotném stanovisku. Panu Milemu z Maďarska chci říci, že my jsme také proti tomu sloučení, ale chtěl bych také uvést, že to konečné stanovisko Evropského parlamentu ohledně Budapešti ještě pořád není eh, přijato, ještě pořád není definitivní. Eh, o tom by se mělo rozhodnout na plánu zasedání v Dubnu, ještě pořád nemůžeme předjímat, eh, jak to dopadne. Pánu Sančezovi Amorovi chci také poděkovat, chci mu říci, že co se týče ochrany lidských práv, tak listina základních práv je něco, co eh, určuje eh, prakticky veškerou naši práci v parlamentu. To je úplně základní dokument a děláme cokoliv, tak se vždycky musíme ověřit, jestli je to v souladu s listinou základních práv. A co se týče Europolu, Interpolu, pardon, tak to není Evropská agentura, takže my nemáme nějakou pravomoc zasahovat do jeho práce. Paní Zipel, i vám děkuji za vaše připomínky. To, na co jste upozornila, je trochu mimo naše působnost. Ta myšlenka evropských norem je velmi zajímavá, ale nespadá to do našich legislativních eh, úkolů v této oblasti. A italskému senátorovi bych chtěl říci, že my eh, vkládáme velkou eh, důvěru v tento mechanismus. Článek 34 o administrativní spolupráci se toho týká a mohu vás ujistit, že náš výbor pro občanské svobody už několika v minulosti měl eh, přístup k důvěrným informacím na uzavřených zasedáních a také jsme mohli se nahlédnout do určitých dokumentů na místě. A postoj rady k směrnici o ochraně ostatních rodin není jediný problém, který v této oblasti máme. Minulý týden eh, jsme my schválili návrh na řízení a to při tom parlamentu panovaly velmi rozdílná stanoviska k té směrnici, ale ať už je to jakkoliv, tak samozřejmě eh, vaše pomoc je v tom vždycky velice užitečná. A Moniko, eh, kdybyste mohla chvilku poslouchat, ropy, já jsem měl na to odpovědět. Eh, Tady jde o klíčové aspekty, ta rovnováha mezi svobodou a efektivností je naprosto nejdůležitější, koliká se ta rovnováha trochu vychýlí jedním nebo oním směrem. Máme listinu základních práv, svoboda je tam velmi důležitá, ale jak víme, tak ta svoboda je neustále ohrožována různými teroristickými útoky, například jako bylo v Madridu, v Londýně nebo v New Yorku, a poté většinou ta rovnováha se vychýlí opačným směrem. Děkuji vám všem za pozornost. Eh, pane předsedo, teď pan López Garrido. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl doplnit to, co říkal můj kolega. dokázal velmi eh, relevantně zareagovat na vznesené otázky. Já se o to také pokusím. Já bych se chtěl věnovat třem eh, oblastem, třem bodům, které tady eh, vznikly v důsledku mého vystoupení. Hlavně jde o sdílení dat a ta míra důvěry, která je k tomu potřeba. Ve stanovisku příslušného výboru španělského parlamentu se uvádí, že požadavky v této oblasti by mohly tuto důvěru oslabit. Možná máte pocit, že pokud ta důvěra tady panuje, takže by neměl být problém si vyměňovat nějaké informace. My teď kolikrát v Evropské unii máme přátelské vztahy, ale pořád jsou tady věci, které nechceme si sdělovat vzájemně. V Europolu musíme spolupracovat na základě vzájemné důvěry a musíme s tím zacházet velmi opatrně. důležité také pro policejní orgány, to asi všichni chápeme. V tom našem stanovisku byla změněna ještě jedna věc, eh, a sice jsou to námitky ke sloučení CEPOLu eh, a Europolu, jak už tady uváděl náš maďarský kolega. Jde o to, že při tom sloučení bychom mohli o něco přijít, když eh, se uděláme jednu agenturu, Europol by převzal také všechny ty školící úkoly, které teď provádí eh, SEPOL, tak my si myslíme, že by se vlastně ty zdroje přesunuly z jedné oblasti do druhé. A zdroje by se tedy přesunuly od operativních záležitostí na výcvik. A oběma musíme přesoudit tu správnou hodnotu. A poslední bod, a už jsem o tom hovořil také na úvod, je nově vznikající role Europolu jako nového aktéra na základě toho nového nařízení, který ho vlastně zrovnoprávní s eh, orgány členských států. Měli bychom se eh, to lépe promyslet. Já si myslím, že jde hlavně o koordinaci. Já jsem, když jsem měl na starosti krizové řízení policejních orgánů eh, v jednom španělském regionu. A tehdy jsem si uvědomil, že v ideálním případě je, by bylo nejlepší, aby ta koordinace byla centralizovaná. A proto si myslím, že to doporučení tady je kladné. Jde o to, aby někdo měl eh, vedoucí úlohu při koordinaci. A jde o to, aby to probíhalo tak, že by aby někdo neměl pocit, že je mu ubližováno nebo že je v něčem omezován. A to je ode mě všechno. Dalším řečníkem ředitel Europolu, pan Wainwright, který uzavře tento panel. Děkuji vám. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji vám mnohokrát za veškeré tyto příspěvky. Nejdříve k tomu, co říkal pan Bronz, nemyslím, že je to úplně přesný popis, že bychom byli evropští četníci, myslím, že to tak přesně není. My nemáme policisty ani na ulici žádného města v Evropské unii, nemáme ani uniformu. Možná, že mm, by tak to mohlo být v budoucnosti. Máme eh, ale dva miliony policistů v Evropě, což je kapka v moři a mohu vám říci něco o vyváženosti pravomocí na národní a evropské úrovni. E, nemyslím, že je zapotřebí si z tohohle velké obavy. Pan Bron se také ptal na spolupráci mezi Interpolem a Europolem. Já velice rád mohu říci, že to je velice produktivní spolupráce, e, založená na vzájemných e, schopnostech a možnostech a velice mě to těší. Každý region ve světě má své vlastní příležitosti a výzvy, jak čelit globálnímu organizovanému zločinu a my musíme bojovat v rámci toho, co je možné na politické a operativní úrovni v tomto regionu. Podařilo se nám naštěstí eh, aplikovat eh, eh, to největší, tedy mm, mm, největší orgán policejní Eh, v tomto regionu. Eh, a proto my nyní eh, podporujeme také Meripola a Fripol. Jak už bylo řečeno, jedná se o globální záležitost a Europol má speciální úkol i v tom, aby podporoval tedy regionálně mm, policejní orgány. To, co říkal pan Sanchez, ano, Europol bude v následujících pěti letech čelit velice významné otázce dalšího vedení a zprávy. Nadále bude velice silným podporovatelem Interpolu. Co se týče poznámek paní Sipela pana Albrechta. Souhlasím, ano, měli bychom spolupracovat na základě společných norem ochrany osobních údajů, eh, tak jak to je na úrovni EU, i na národní úrovni. Jsem přesvědčen, že by to měly být jednotné standardy, jednotné normy Nemyslím, že by to muselo být nutně úplně stejné mezi policejními agenturami a jinými orgány, eh, ale obecné principy veřejné zprávy se nevztahují konkrétně na policejní práci. Jsou tu obecné principy ochrany osobních údajů ve veřejném sektoru, například se to vztahuje jen k velice základním principům. Za prvé, Eh, subjekt dat by měl zjistit, měl být informován, že jsou prošetřované údaje. Opravdu si to přejeme v policejní činnosti, když projednáváme nebo šetříme činnosti mafiánských skupin. Za druhé, v žádném případě by veřejná administrativa neměla zpracovávat citlivé údaje, například detaily o soukromém sexuálním eh, životě eh, datového subjektu. Eh, záleží na také mm, úrovni detailů, které jsou zpracovávány například u, u zneužívání dětí. Eh, takže eh, vymáhání práva zpracovává i do jiné úrovně informace než veřejná zpráva. Je důležité zrovna tento rozdíl a my budeme aplikovat nadále daný režim, abychom uchovávali co na nejvyšší standard ochrany osobních údajů v policejních orgánech. Eh, myslím, že ještě máme mnohé co eh, doplnit v důležitých oblastech eh, boje proti organizovanému zločinu, zejména online kriminalitě. Policejní schopnosti jak v reálné kriminalitě, tak v té online, tak to je, mm, mám, jsou obrovské, ale, ale mm, je tu také významný vývoj, který vidíme každý den. Je zapotřebí reagovat dvěmi způsoby. Silnou mezinárodní policejní spoluprací v boji proti této zločinnosti. Europol, ale jak už bylo řečeno i na mezinárodní úrovni, je zapotřebí začlenit Interpol této činnosti. Za druhé, eh, to jsou velice důležitá témata týkající se internetu, zprávy internetu. internetu je zapotřebí vyvážit správně bezpečnost a ochranu osobních údajů. A na tom eh, závisí také schopnost policie působit eh, online eh, proti tomuto druhu zločinu. Například vyloupení banky. Při vyloupení banky pravděpodobně lupič se, lupiči se to nepodaří fyzicky, protože tam jsou velice silná obraná opatření. A, ale v mnoha městech se podaří eh, buď toho člověka zatknout, ještě než stačí cokoliv ukrást, anebo i kdyby se mu podařilo něco uloupit, bude záhy chycen. Eh, finanční instituce často ale ani nereportují eh, policii, že někdo se pokusil o podvod u nich nebo využil nějaké finanční výhody. Kdy základním princip, který máme online, je anonymita. Téměř v každém případě se nedaří policii identifikovat, kdo byl pachatelem daného podvodu. A když se to podaří v tom zásném případě, tak zjistí, že působí mimo jurisdikci, eh, v prostoru, který je nedosažitelný pro policii. A v takovém eh, případě, i když se mu podaří ukrást mnohem víc peněz, než co by mohl uloupit fyzicky v bance. Je tu tedy veliký eh, eh, dopad, který, eh, mm, který má to, co se děje online oproti tomu, co se děje v reálném životě. Je zapotřebí chápat, že, že musíme mít tedy rozdílné postupy. A je zapotřebí, abychom byli schopni chránit i online. To jsou přesně ty prvky, které, kterých by se měli ujmout zákonodárci tak, aby policisté uh, mohli pomáhat chránit naše občany před těmito bezpečnostními hrozbami. Děkuji vám mnohokrát, nejen vám, pane Vyvrajče, ale všem dalším řečníkům. Byla to opravdu zajímavá debata, která mnohé osvětlila a doufám, že také byla plodná. Eh, přichází právě včas ohledně těch nejdůležitějších témat, která, o kterých se rozhoduje ohledně budoucnosti policejní spolupráce v Evropské unii, ohledně Europolu. Já chci poděkovat všem eh, účastníkům, jak poslancům národních parlamentů, tak Evropského parlamentu za tuto diskuzi. A chtěl bych vás všechny vybídnout, abyste se eh, eh, drželi eh, našeho programu, protože nyní končíme první sekci a nyní se budeme věnovat druhé části, a to je rozvíjení politiky EU v oblasti přistěhovalectví a azylu jak se vyrovnat se současnou krizí ve Středomoří. Máme tři panelisty, kteří budou vybídnuti nyní, aby se usadili zde eh, na předsední, u předsednického stolu. Pan Busius, pan za Českou republiku, pan Carlos Coelho a pan Eugenio Ambrosi z Mezinárodní organizace pro migraci. Pan Coelho je z Evropského parlamentu. Tato eh, druhá eh, část bude předsedána panem Kyriakosem Virvidakisem, který je předsedou stáleho výboru pro veřejnou zprávu, veřejný pořadek a spravedlnost parlamentu Řecké republiky. Můžete tedy setrvat na svých místech, abychom mohli pokračovat dál v našem pořadu jednání, co možná nejdříve. Jen v průběhu minutky dáme možnost panelistům, aby se rozesadili zde u předsednického stolu. Děkuji.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 Dostáváme se k druhému tématu dnešního dne, to je rozvíjení politiky eh, v oblasti přistěhovalectví a azylu. Bohužel eh, situace je taková, že eh, minister pro obchodní námořnictvo bohužel nemůže být dnes s námi, neboť má jiné závazky. A bude zde zastoupen Anasiem Busiosem, eh, který nám eh, k jménem ministerstva eh, řekne zajímavé poznámky. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení poslanci, středozemní moře, jak říkáme vlastně všichni, je společným jmenovatelem zemí na třech kontinentech – členských zemí Evropské unie a třetích zemí v Africe, ale také v Asii. A to znamená, že jde o obrovskou rozlohu vody, obrovskou eh, rozlohu námořního prostoru, eh, která se nachází mezi velice různými společnostmi. Migrační krize na středním a blízkém východě to je obrovský problém, který ovlivňuje také sociální struktury zemí, které jsou na pobřeží střed, Středozemního moře a ovlivňuje také země, ze kterých eh, migrace originuje, transitní země i cílové země. Eh, ve středozemním moři máme nyní integrovanou strategii mm, pro sledování situace na moři. Ta se skládá z kontroly primárních imigračních mm, proudů, které eh, pronikají na ostrovy na východě Egejského moře. Dále kontrola konkrétních oblastí a zajišťování nelegálních plavidel, eh, která křížují řecké vody směrem do Itálie. Jde nám především o to, abychom rozkryli sítě pašeráků. Jde o mezinárodní sítě a je tedy třeba také mezinárodně spolupracovat na potírání těchto sítí. Zvláště důležitá je spolupráce s jinými členskými zeměmi v rámci Frontexu. Kromě toho Eh, zde máme společný evropský podnik Poseidon na kontrolu námořních hranic a eh, to je způsob, jak naše úsilí ještě vystupňovat a snáze dosáhnout cílů. Spolupráce v této podobě se opírá o zásadu solidarity členských zemí, a zejména tedy s těmi členskými státy, které jsou vystaveny zvláště silnému migračnímu tlaku eh, na vnější hranici EU. Součástí jsou kontakty mezi různými úřady, které se tím či oným způsobem eh, mají zabývat migrací a jejími důsledky. Je nepochybné, že návrh, návrh nařízení stanovujících eh, prováděcí předpisy spolupráce na společné externí hranici jistě musí vést ke posílené spolupráci těchto různých složek. Řecké předsednictví se na to zaměřilo eh, zvláště pečlivě a usilujeme o schválení této, tohoto nařízení. V nedávné době bylo dosaženo shody mezi Evropskou radou a Evropským parlamentem a to je pro Evropskou unii eh, velký krok vpřed, který má významnou politickou i eh, právní váhu. V této souvislosti bych chtěl poděkovat za množství práce, které uvedl pan kolega Coelho. Současně s tím chci také zdůraznit, že významnou prioritou je ochrana lidských práv, které jsou opřeny o mezinárodní právo a týká se to tedy zejména pro občany třetích zemí musíme chránit to nejcennější, co mají migranti, to je jejich základní práva a svobody bez ohledu na pohlaví, barvu kůže, náboženství či původ. Bezpečné na pomoc a zachraňování eh, migrantů a zásada jejich nevracení zpět je zásadou, kterou dodržujeme, a to bez výjimky. Chtěl bych ještě poukázat na to, že v rámci změn, které se připravují v oblasti řízení asilu a migrace v Řecku, zahrnují desítky opatření, ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími členskými zeměmi, ve spolupráci s UNHCR a mezinárodními organizacemi pro migraci. Důležité je, aby příslušná infrastruktura byla posílena, abychom měli efektivní systém pro zprávu hranic a navracení uprchlíků a dále eh, zajištění eh, všeho, co je nezbytné eh, v rámci mezinárodních zásad ochrany. Mm, my nyní máme také systém určitých služeb pro přijetí eh, migranta v první destinaci, dále zahajování azylových řízení a přijímání migrantů. Tím by mělo být eh, zajištěno snazší přijímání migrantů v rámci asilového práva. Přesto zde přetrvávají určité potíže u jednotlivých organizací. Eh, chtěl bych eh, se zabývat dalším vývojem v oblasti justice a vnitra v rámci také stokholmského programu. V současné době se pracuje na nových strategických eh, směrnicích, které eh, budou do budoucna určovat podobu justiční eh, práce. Současně s tím probíhá řada příbuzných iniciativ, které se týká jí integrované námořní politiky a evropské strategii bezpečnosti. Dále eh, chceme dále budovat eh, Eurosol, to je evropský systém pro strahu hranic a zároveň budujeme eh, společný rámec CTSE pro výměnu informací. Dále máme Task Force Mediterranean, která vypracovala návrhy konkrétních opatření a návrhů pro spolupráci s zeměmi v regionu. E, to znamená e, řízení e, přesídlování, ilegální pašování osob, organizovaný zločin a zesílená ostraha hranic. Současně s tím ruku v ruce jde také eh, solidární eh, postoj mezi členskými zeměmi Evropské unie. Eh, to znamená, že potřebujeme také novou politiku pro justici a vnitřní záležitosti iniciativy, které jsem uvedl, ale také další iniciativy chceme dále sledovat a potřebujeme potřebné instrumenty, eh, které bude možno využít pro to, abychom přijali řadu opatření s konkrétními, s konkrétními časovými rámci a také stanovení ukazatelů, které budou klíčové. Evropská unie eh, často hovoří o solidaritě a to je třeba nějakým způsobem realizovat a to jednotným způsobem. Solidarita se musí týkat nejenom spravedlivého rozdělování hospodářské zátěže, ale také chápání zásad této problematiky která se odvíjí od problémy azylové a migrační politiky. Všichni evropští partneři si musí uvědomovat svoji společnou odpovědnost a spolupracovat při řešení těchto otázek. Buď to je třeba eh, posilovat spolupráci vzděláváním a expertízou, případně Eh, výměnou osvědčených postupů, anebo také správní spolupráce při posuzování žádostí o azyl a ochranu, ale také v oblasti policejní spolupráce a spolupráce se třetími zeměmi. Výměna zkušeností v oblasti potírání, obchodování eh, s lidmi, spolupráce s dalšími organizacemi, které se zabývají ostrahou vnějších hranic. A to vše ve spolupráci a s podporou Evropské unie a jejím zahraničním servisem. Také je třeba vhodně používat pozitivní podmíněnost v oblasti justice a vnitra a to zvláště v oblasti spolupráce se třetími zeměmi, které jsou zeměmi původu nebo transitními zeměmi pro ilegální migraci. Důležité je vzájemně se podporovat a rozšiřovat spolupráci. Vše je to třeba samozřejmě podmínit tím, jaká je ochota na straně třetích zemí ke spolupráci. Tady platí zásada více za více. Je třeba počítat také s podporou třetích mezinárodních organizací, například v tom, aby lidé, kteří se zabývají možnostem migrace, znali rizika, Eh, znali rizika toho, eh, co to znamená upadnout do eh, sítí různých pašeráků lidí, nebezpečí, která jsou s tím spojená, například i z hlediska technického stavu plevidel. Nezbytná je spolupráce ministrů z rezortu justice a vnitra a zde je třeba rozvíjet zejména spolupráci s orgány transitních zemí. Důležité je dosáhnout vzájemných eh, účinků tím tedy, že budeme eh, uzavírat eh, smluvy o spolupráci například s Frontexem, Europolem a dalšími podpornými orgány. Tady bychom potřebovali podporu Evropské komise. Je v zájmu evropských občanů, aby se tohoto všichni účastnili také na úrovni eh, orgánů, občanských organizací nebo také eh, angažovaných jednotlivců. Jde o to, aby se z ilegální migrace stalo legální přistěhovalectví. Tímto způsobem je možné ze hry vyloučit kriminální sítě a také zabránit lidským tragédiím, které ohrožují sociální strukturu Evropy a otevřou se možnosti občanům ze třetích zemí přijít do Evropy legálně a legálně se zde usadit a mít stejná práva jako evropští občané. Děkujeme. A nyní pan Carlos Coelho, který je zpravodajem k návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinátorů na vnějších stanicích členských států s agenturou Frontex. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, nesmírně rád, že se můžu eh, účastnit této zajímavé schůze se zástupci národních parlamentů. Dnes eh, máme hovořit o prioritách v oblasti spravedlnosti, eh, svobody a bezpečnosti. Já tady mám napsány čtyři body. Středomoří, podpora Evropské unie, Evropská legislativa za čtvrté, závěr. Nejprve tedy, jak to vypadá ve Středomoří, to je konfliktní zóna. V posledních deseti letech byla tato oblast postižena událostmi, které způsobily obrovskou míru nestability. Zvýšila se možnost ozbrojených konfliktů a tato situace přispěla k nárůstu migračních toků, k nárůstu počtu žádostí o azyl v evropských státech, které jsou na břehu Středomoří. Státy jako je Řecko, Itálie, Španělsko, Malta a Kypr musí čelit eh, příchodu obrovského množství osob, které přecházejí přes moře, aby eh, tedy překročili nelegálně hranice. Jsou to tisíce mužů, žen a dětí, které, které překračují evropské námořní hranice. V roce 2010 jich bylo 10 tisíc, v roce 2011 60 tisíc a v roce 2012 20 tisíc. Tito lidé cestují za velmi obtížných eh, podmínek. V mnohých případech jsou oběťmi převaděčských sítí. A často jdou za lepším životem. Někdy možná také utíkají před pronásledováním. Někteří z nich také bohužel nepřežijí. Jeden ze čtyř eh, těchto nelegálních migrantů eh, přijde o život eh, během cesty. Můj druhý bod, potřebujeme solidaritu v Evropské unii. Ty tragické události, ke kterým došlo v oblasti Středomoří, si vyžádali Eh, eh, reakci Evropské unie, členské státy a orgány EU tady mají svou zodpovědnost. Měli bychom se naučit eh, čelit těmto situacím i s přihlednutím ke záchraně lidských životů. Není možné nechat jakékoliv plavidlo bez pomoci v těžkých podmínkách, proto musíme změnit legislativu, buď evropskou, nebo národní, abychom vyjasnili situaci a vyjasnili nebo zjednali právní jistotu, aby nedocházelo k tomu, že vzhledem k rozdílným pravidlům potom dochází ke zmatkům a představuje to nepřekonatelnou překážku pro záchranu. Tyto migrační toky měly také dopad na recesi, na počet žádostí o azyl Hlavně tím eh, postižen například italský ostrov Lampedusa, který nese eh, velké břemeno, ale samozřejmě se nedotýká jenom toho ostrova, ale týká se celé Evropské unie a proto je potřeba přijmout opatření, tak abychom mohli pomoci těmto nejvíce postiženým eh, zemím a regionům. Je potřeba poskytnout pomoc a solidaritu to jsou základní věci, které musíme zajistit, abychom mohli také zajistit základní práva migrantů a azylantů. Prožili jsme velmi bouřlivé období, ale to rozhodně nemůže být eh, výmluva pro eh, populistické a xenofobní reakce, které vedou, nebo by mohly vést k tomu, že se oslabí eh, jeden z největších evropských eh, výdobytků, což je šengenský eh, volný prostor pro pohyb. To rozhodně není řešení. Musíme se zaměřit na správnou implementaci různých nástrojů a politik, které nám umožní správnou kontrolu. Třetí bod, o kterém chci hovořit, je legislativa na, v Evropské unii, už byly podniknuty některé zásadní kroky, byla vytvořena pracovní skupina pro Středomoří, Eurosur, což je systém, který eh, začal platit v prosinci 2013 a účastní se 11 členských států. Má chránit jižní hranici, eh, další státy také se chtějí připojit a zavázali se společně, že budou si vyměňovat informace, pomoc různou, tak, aby bylo možné reagovat co nejrychleji na nezákonu mm, migrace a přeshraniční eh, kriminalitu. A je také potřeba pomoci ohroženým migrantům. Nejdůležitějším bodem této oblasti byla dohoda, která byla přijata parlamentem Týkalo se to nařízení, jež stanovovalo pravidla pro ochranu vnějších námořních hranic a operativní spolupráci na této hranici. To organizuje agentura Frontex. A přes existenci jisté blokovací menšiny, která napřed chtěla zablokovat přijetí jakékoliv dohody, jsme nakonec dospěli k pozitivnímu výsledku což bylo jednomyslné schválení koreperem a poté také na výboru Libe. Frontex pomáhá členským státu při dohledu nad touto námořní hranicí, ale ještě pořád tady panují rozdíly mezi členskými státy s ohledem na výklad námořního práva, no, práva moře. A to trochu omezuje účinnost těchto námořních činností, které má Frontex koordinovat. A může to také vést trochu slabší účastě členských států při poskytování materiálních a lidských eh, zdrojů. Ta efektivita by přitom měla být hlavní, abychom dokázali účinně chránit naše vnější hranice. Musíme zlepšit ostrahu a to s cílem zabránit eh, vstup těm, kteří nemají povolení ke vstupu, a abychom také lépe mohli bojovat proti přeshraniční zločinnosti. Ten dohled eh, se netýká jenom nelegálních přechodů hranic, ale týká se to také hledání a záchrany eh, migrantů na moři. Frontex bude plnit své povinnosti, bude poskytovat pomoc ohroženým lidem. Ta nová pravidla stanovují závazně, jak postupovat eh, při takovýchto operacích. Jde hlavně o pět cílů Evropského parlamentu vypravit závazná pravidla pro eh, vyhledávání osoba záchranu. Za druhé jde o identifikaci Eh, migrantů, kteří jsou opuštěni na moře. Za třetí jde o to, jak vyloučit možnost havárií na moři nebo katastrof na moři. Dále potřeba odmítnout zásadu eh, nenávratu, tedy že uprchlíci nemůžou být navraceni do své země původu, pokud tam panuje riziko, že by mohli být mučeni nebo jinak pronásledovaní. A dále poslední cíl je záruka toho, aby tyto operace Frontexu vždy chránili základní lidská práva, aby Frontex si uvědomoval zodpovědnost za všechny akty, ke kterým v této oblasti dochází. Takže je potřeba, aby ta pravidla fungovala efektivně, aby reakce Frontexu byla účinnější. To všechno s cílem vyhnout se zbytečným úmrtím Máme i útvary, které spolupracují s Frontexem, jejich cílem je chránit lidské životy. A dalším cílem, který rovněž máme, je to, že musíme dodržovat lidská práva při vylodění těchto lidí. A ty pokyny pro Frontex obsahují jasné informace o tom, jak tyto osoby identifikovat, jak vyhodnotit okolnosti eh, jejich eh, vylodění, nalodění a přitom všem je potřeba zabezpečit také to, že ti lidé, kteří byli zadrženi nebo kteří dostali pomoc, což mohou velmi často být oběti, obchodu s lidmi nebo nezletilí, tak aby všichni tyto lidé byli správně identifikovaní a dostalo se jim hodné pomoci. Tyto kroky musí být monitorované prostřednictvím výročních zpráv, které budou vypracovány na základě skutečnosti, které jim bude poskytnout příslušné oddělení, které zastřešuje tyto operace. A na závěr chci říct, že Evropská unie jde příkladem. Myslím, že se dostála té výzvě, před kterou stála a dokázala schválit potřebnou iniciativu na, jako reakci na tyto problémy, které se eh, ve Středomoří vyskytují. A proto je potřeba poděkovat také řeckému předsednictví za skvělou práci, kterou řecké předsednictví odvedlo na půdě rady. To nám také umožnilo dospět tak krátké době k dohodě. A teď už je potřeba sledovat eh, to, že členské státy budou provádět správným způsobem eh, tuto legislativu a budou chránit lidská práva a respektovat lidský život a lidskou důstojnost. Děkuji vám. Děkuji eh, panu Koeliovi. Teď bych chtěl dát slovo následujícímu řečníkovi, což je pan Eugenio Ambrosi z Mezinárodní organizace pro migraci. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za možnost zúčastnit se této diskuze za naši eh, organizaci. Musím říci, že je to velice důležitá diskuze, relevantní diskuze nejen kvůli tématu samotnému, ale také proto, že jsme silně začleněni jako partneři v podstatě každé země přítomné zde v tomto sále a také evropských institucí k eh, těmto záležitostem a já jsem velice rád, že mohu přednést některé naše myšlenky a přispět tímto do diskuze. A mohou se také padnout rozdílné názory na některé eh, aspekty. Nicméně myslím, že to bude užitečné. Je zjevné i ze samé skutečnosti, že jsme tady ohledně mobility a migrace. Eh, že mobilita a migrace je definujícím prvkem současného světa. Nabili obrovského významu pro politickou agendu jak na národní, tak mezinárodní úrovni. A přesto třeba, že mobilita a migrace natolik utváří náš každodenní život, jak bych to mohl říci, a také život po světě, po celém světě, do určité míry ještě není správně chápán obáván, je obáván, je příliš často chápán spíše jako problém a jen jako problém. Někdy bývá příliš ovlivňován legitimními a skutečnými obavami o bezpečnost není pokaždé eh, chápán také jako příležitost nebo jako proces, který je zapotřebí řídit a zvládat, protože je nejen nevyhnutelný, ale v mnoha způsobech také nezbytný. A to v pozitivním smyslu nezbytný. Dnes diskutujeme, jak eh, postupovat dál v migrační politice pro EU. Nyní mi prosím dovolte pár minut ve kterých bych chtěl ehm, definovat, eh, v jaké situaci se nacházíme, než se zaměříme na to, co bude v budoucnosti. Když hovoříme o Evropě, vidíme, že tlak, migrační tlak, přichází hlavně, řekněme, ze tří hlavních koridorů. Jeden je syrská krize, který je poměrně nedávným konfliktem, třeba že už je to několik let, nicméně Eh, vypukla v podstatě náhle. Co se týče migrace, potom je to eh, severoafrický region a Blízký východ a potom je to subsaharská Afrika, zejména východní Afrika, africký roh a mm, okolní regiony. Co se týče Syrie, dva hlavní eh, koridory, které způsobí ten tlak, nejsou nové, jsou v podstatě dost staré Mobilita a migrace prostřednictvím tohoto koridoru se odehrávala již po desetiletí. Severní Afrika byla transitním regionem pro migranty ze subsaharské Africe, Afriky po celé generace, takže to není nic nového. Jsme ale konfrontováni s tlakem z těchto koridorů a pokaždé se zdá, jako bychom zaostávali, jako bychom se snažili eh, dobíhat krizi, která eh, už probíhá v naší době. A pokaždé jednáme e, v podstatě jakoby v krizovém řízení, e, takže něco nefunguje tak, jak by mělo jít ohledně e, řízení migrace a imigrační politiky když neustále potřebujeme tento krizový způsob řízení. Třeba, že jsme konfrontováni s migrací, která není ani nová, ani jako originální, ale je zde po celá léta. Jednou z hlavních věcí, na které bychom se tedy měli zaměřit, je přemýšlet o vytváření nebo zlepšování politiky, kterou máme na jak evropské, tak národní úrovni. Přesně proto, abychom přešli eh, z toho Eh, krizového řízení na politiku, která bude trvalejší, abychom měli takové nástroje a legislativu, které budou umožňovat eh, působení nejen tedy v tom eh, krizovém, nouzovém režimu, ale v dlouhodobém režimu. A v Evropské unii, co se politiky týče, mám na mysli například směrnice různých druhů, a máme tady nástroje eh, dlouhodobého čelení tomuto migračnímu toku. Jejich implementace pokaždé nevypadá tak, jak by měla, nebo není tak účinná, jak by měla. A to si myslím, že již bylo zdůrazněno i v nedávném sdělení komise před několika dny. V tomto eh, sdělení eh, právě se komise zabývala prioritami v oblasti vnitřních věcí a spravedlnosti. Myslím, že především eh, v této věci musíme eh, poskytovat takové politiky, které budou více založeny na eh, důkazech, na poznacích, než na pocitech, abych to tak vyjádřil. Co tím myslím, založená na poznacích? Víme z Eurostatu, že Evropa bude potřebovat migranty a pracovní sílu migrantů v, pos- v dalších 30-40 letech kvůli demografickým jevům v Evropské unii. To je fakt. Ať se nám líbí či ne, je to skutečnost a, a nemůžeme tuto skutečnost vrátit za pár dní, týdnů či let. Potřebujeme tedy migranty. z práce think tanků, výzkumných týmů, VTO a podobně, víme, že je tu pozitivní souvislost eh, mezi eh, migrací a, obsahe, eh, a obchodem mezi zemí původu a cílovou zemí. Víme, že legální migrace v mnoha zemích, pokud ne ve všech, mm, významným způsobem přispívá k HDP daného státu. Takže je tu celá řada prvků indikující, že pokud je správně řízená a spravována migrace, je pozitivním prvkem. Je pozitivním aspektem našich politik a e, zprávy a řízení, jak na národní, tak mezinárodní úrovni. A to mám právě na mysli, když hovořím o poznatcích, o datech. Ehm, Eh, když se budeme zabývat tím bezpečnostním aspektem nebo tím kontrolním aspektem, ano, ty jsou nezbytné, jsou nutné, mají být součástí každého takovéhoto systému, ale nesmí být jediným nebo převládajícím eh, středem pozornosti. Politika vedená na poznacích znamená také to, eh, že se musíme zaměřit na vízový režim, ale ne na něj. Jedná se o zprávu a řízení hranic, ochranu hranic a nejen to. Znamená to také e, rozvoj společnosti, jak v zemi původu, tak v cílové zemi. E, jedná se také o pracovní trh, jedná se o hospodářské politiky, které musí zohlednit také jako faktor pro růst e, migraci. A jedná se také o různý způsob provádění našich mezinárodních vztahů. Takže ten pohled musí být transversální, horizontální. A mm, nemáme se tedy na ně zaměřovat jen odvětvově. Je zapotřebí e, e, mít takový celostní pohled jak v národní, tak v evropské politice na migraci. A to tak, abychom byli schopni nalézt rovnováhu mezi jednotlivými aspekty právě mm, to jsou ty aspekty, o kterých jsem hovořil, ale jsou ještě i další v jiných eh, politických oblastech, které jsou také relevantní. Eh, diskuze, kterou dnes nyní vedeme, jedná se tedy o politiku eh, v okamžiku po Stockholmu, je je velice významným okamžikem, protože jsme na křižovatce, máme příležitost postoupit mnohem dál, rozhodným způsobem k tomu, abychom měli politiku zaměřenou na dlouhodobý pohled. Jaké jsou tedy některé z hlavních prvků, které já eh, bych, nebo my bychom si přáli mít zohledněny v těchto politikách? Nebude to samozřejmě vyčerpávající seznam, ale jen několik příkladů. Přejeme se tedy ovním, omlouvám, že nebudu schopen zmínit úplně všechno. První oblast je rozměr, který je již součástí agendy 2020 Evropské unie. A to je uznání migrace jako potenciálně pozitivního faktoru pro hospodářský růst. To je tedy již uznáno jako prvek, který může zlepšit produktivitu a hospodářskou politiku a také výsledky jak členský státu tak Unie. Jak dosáhneme toho, aby migrace skutečně byla takovou pozitivní silou? Opět potřebujeme celostní, horizontální, multidisciplinární pohled, abychom migrace mohli využít pro růst. To znamená, že do určité míry musíme nově promyslet způsob, jakým spravujeme a řídíme naše programy pro pracovní trh. Znamená to započítat migranty eh, do eh, těchto programů a politik, které vytváříme v našich národních státech i na úrovni EU. Musíme brát v úvahu také celou řadu významných prvků v pracovních trzích a programech na ně zaměřené například. Jedním z hlavních aspektů, které je zapotřebí eh, zvážit, protože má dopad na celou řadu oblastí a témat, je způsob, jakým jsou nabíráni mezinárodně eh, migranti Eh, do jaké míry je etické toto nabírání. Máme standardy, máme konvence Mezinárodní organizace práce, vše je sepsáno, všechno nám jasně stanoví, jak bychom měli postupovat. Ale nemáme pokaždé ty mechanismy, které by zaručily, že dané mechanismy jsou skutečně využívány. Neetické nábory znamená negativní dopad eh, na soukromý sektor Znamená to negativní dopad na pracovní trh dané země, cílové země. Má to dopad negativní dopad i na zemi původu. Má to negativní dopad na migranty samotné, kteří jsou vystaveni celé řadě porušování eh, těchto eh, eh, norem. A kdybychom byli schopni zaručit etický nábor, tak by tomu vystaveni nebyli. Eh, je to tedy soukromý sektor a také velké podniky, velké korporace. A mohla by to mít pozitivní efekt na, na jednotlivé státy, pracovní trh i na hospodářství. Další významnou oblastí, jak už to zde bylo zmíněno panem Koeliem, to je ochrana. Evropa, která chrání. Často automaticky spojujeme ochranu eh, s, eh, s žadateli o azyl, ale to není všechno, protože celé to panoráma migrace a azylu se změnila. Už to není tak jasně černobílé jako dříve. Jsme konfrontováni s komplexními migračními toky. Někteří připlují na lodi, na jižní břeh Evropy, na Maltu, Kypr, eh, Itálii, Řecko. Eh, mezi nimi budou ti, kdo chtějí azyl, eh, budou tam oběti obchodování s lidmi, různí další lidé a každý z nich potřebuje jinou úroveň a jiný druh ochrany, nicméně je to stále ochrana. Musíme zajistit, že v našich politikách budeme mít systémy, mechanismy, nástroje, kterými můžeme zajistit eh, ochranu všech těch jednotlivých kategorií, které různou úroveň kategorie a různý typ eh, eh, ochrany potřebují. Potřebujeme také silný boj proti pašování a obchodování s lidmi nejen z pohledu vymáhání zákona, z toho ohledu eh, policejního, ale také musíme brát v úvahu, že eh, pašování a obchodování s lidmi má dopad na individuální život člověka, na komunitu nebo rodinu, kterou mají doma v zemi původu. Takže tu celá řada sociálních aspektů, které také musíme zvažovat, když hovoříme o boji proti obchodování s lidmi nebo pašování lidí. Nejedná se tedy jen o to, abychom se snažili přerušit eh, ty linie mezinárodního organizovaného zločinu, které eh, řídí tento biznis. A další prvek, který je podle mého významný v následujících budoucích politikách, je to, o čem se hovoří jako vnější rozměr. Eh, s ohledem na Evropskou unii samozřejmě tu jsou ještě další očekávané věci, významné nástroje, eh, o který si myslíme, že mohou eh, takto eh, formovat jak politiky i další států, tak Evropské unie, ale musíme lépe vyvážit nástroje, které máme. Když se hovoří o vnějším rozměru, o spolupráci s třetími zeměmi, zeměmi původu nebo transitními zeměmi, nebo dokonce regiony, ve kterých chceme spolupůsobit, za stranu Evropské unie, co vlastně tím míníme. Doposud jsme tím mínili eh, v podstatě spolupráci a dialog, opět zaměřenou nebo zaměřené na ten systém, který si přejeme mít v těch zemích původu či v transitních zemích ohledně eh, řízení toho migračního toku, eh, boji proti těmto pohybům, jedná se o ostrahu, ochranu hranic, ano, to je všechno v pořádku, je to zapotřebí všechno udržovat, ale to není všechno. Jsou to ještě další aspekty v naší spolupráci s těmito zeměmi původu a transitu, se kterými je zapotřebí také počítat. A musíme v tom pomáhat o něm eh, třetím zemím eh, v tomto eh, pohledu na externí rozměr. Potřebujeme jim pomáhat stavět kapacity, nejen aby zastavovali ty nelegální migranty, kteří chtějí odrazit od jejich břehů, ale aby dokázali ve svém kontextu eh, tuto situaci řešit. Eh, nejen tedy v úzkém vztahu s Evropskou unii, ale obecně. Eh, potřebujeme systém to boje proti příčinám migrace. A i tam se musíme zaměřit v tomto systému na celou řadu různých příčin, které možná sahají trochu dál, než kam normálně o tom uvažujeme. Hovoříme o boji proti chudobě, proti Eh, porušování lidských práv eh, eh, a další, to jsou všechno důležité prvky, je zapotřebí se jim věnovat. Ale jeden z hlavních klíčových příčin je legitimní touha každého člověka zařídit se lepší budoucnost. Jak budeme řešit tuto hlavní příčinu? Budeme se snažit najít efektivnější způsoby pro legální migraci ve Středomoří. Já si myslím, že Středomoří je takovým eh, příkladem, že jedině ten eh, přístup, který se snaží zastavit migraci bez nabídnutí alternativ nebo legálního kanálu migrace, nezbytně nemusí dosáhnout kýženého výsledku. Legální migrace nebo zlepšený systém legální migrace poskytuje takový kanál, aby, aby zastavil legální migrace? Určitě ne. Ale je zapotřebí poskytovat alternativu pomáhat našim vztahům s třetí zemí, s třetími zeměmi, protože jim budeme poskytovat vyváženější přístup, který bude v zájmu obou eh, zemí, nebo tedy jak té výchozí země, tak Evropské unie. A abychom eh, eh, samozřejmě pomáhali i v boji proti ilegální imigraci, protože ti, kdo provádějí tu, nebo zařizují ty ilegální imigraci, mají prospěch z toho, že Eh, mohou využívat tyto eh, ilegální kanály a není zde eh, lepší možnost legální. Ještě tu je jeden prvek, o kterém si myslím, že se musíme zamyslet a brát jej vždy v úvahu. Cokoliv se stane kdekoliv na světě, není dost daleko. Před čtyřmi lety když začala syrská krize, tak jsme si nemysleli, že by nutně to mělo mít významný dopad na žádosti o azyl a pohyb směrem do Evropy. Protože to je dost daleko, protože než se sem dostanou, a možná jsme mnoha způsoby se ani neangažovali nebo účinným způsobem se neangažovali v této krizi. A teď vidíme výsledky co se týče pohybu migrantů a žadatelů o azyl. Vidíme tedy, že je tu určitý region nestabilní kolem Sýrie, který může postihnout eh, eh, tento region může postihnout i okolní území. Například válka v Mali taky nám mohlo připadat, že se děje dostatečně daleko. Ale přesto to ovlivnilo situaci eh, u nás. Eh, co se týče vnějšího rozměru EU, eh, je zapotřebí, aby se EU i členské státy angažovaly. Ať už se děje cokoliv, my jednáme, protože tato unie je založena na celé sérii principů demokracii, respektování lidských práv. A to jsou principy, které jsou univerzální. Neplatí jen pro Eh, území EU jako takové, ale i za eh, hranicemi EU. A, a jako vždycky mé poslední slovo spočívá v tom, že chci poděkovat. Chci poděkovat řeckému předsednictví za to, že vede velice konstruktivní eh, diskuze o těchto eh, tématech. Eh, jejich předsednictví ještě bude několik měsíců eh, trvat. Eh, a děkuji nejen za úsilí, ale i za ty výsledky, které jsme doposud dosáhli. A my e, doufáme, že e, Elán, e, se kterým se nyní postupovalo v této oblasti spravedlnosti a vnitřní záležitosti, že bude následovat i v dalších předsednictvích. Děkuji. Děkuji vám. Domnívám se, že se eh, zasněla eh, řada námětů a podnětů. A než se pustíme do diskuse, chtěl bych připomenout, že pokud si někdo chce vzít slovo, eh, musí podat vyplněný formulář sekretariátu a za druhé máme omezený čas a chceme, aby mohlo promluvit co nejvíce lidí. A začneme panem Janu Lamarim z Kypru. Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat eh, řečníkům, eh, kteří přednesli mnoho faktů. Eh, samozřejmě, že migrační proudy ve Středomoří to není nic nového. Jede obětí, je o obětí válek a chudoby v tomto prostoru. Napětí tady existuje už léta a z těchto oblastí vznikají migrační proudy. Mnozí, mnohé tedy směřují přes středozemní moře a mnoho lidí v tomto prostředí hyne. My už jsme se mnohokrát bavili o Eh, tom, jak se k tomu má postavit Evropská unie. A je třeba, aby Evropská unie uznala, eh, že tlaky, které vedou k měračním eh, proudům, se stupňují. To vidíme třeba také po událostech na Lampeduze a tak dále. To znamená, že spolupráci v této oblasti je třeba nadále posilovat. Je třeba ovlivňovat jak země původu, tak také eh, cílové země těchto migrantů. Eh, bohužel na to, abychom zavedli nová opatření, ukázalo se, že je třeba obětí na životech. My příliš málo se věnujeme eh, prevenci. Je to jenom pár hodin, eh, co zahynuli další uprchlíci u ostrova Lesbos. Ale migrační záležitosti jsou dnes konečně výše na eh, agendě Evropské unie. My si přejeme, aby se touto problematikou zabývaly všechny členské země a abychom k tomu přistupovali skutečně kolektivně. Lisabonská smlouva předpokládá také solidární legislativu v této oblasti. Samozřejmě, že solidaritu je třeba řádně definovat a že musí jít eh, o podstatu věci, nikoli o řešení formálního charakteru. Je třeba brát v úvahu reálné migrační proudy eh, směrem k Evropě a musíme je tedy brát v jejich celistvosti. Eh, také máme příslušnou taxos. A nyní za Evropský parlament Pan Brown děkuji. Ano, ministři eh, říkají, že řecké, eh, řecké, řecká vláda eh, má akční plán, ale potom se šlo, byla řeč o reformaci, což znamená jednoduše a prostě pozbuzování k další migraci. My v Libe už dlouhou dobu Eh, víme, že například eh, migranti eh, na turecko-řecké hranici dostali papír, podle kterého se měli vzdálit a pak byli jednoduše a prostě združili požádání, aby odešli. To není uplatňování o zodpovědnosti. Důležité je říci, kdo je hlavně zodpovědný za to, Eh, že vznikají tyto eh, proudy. Eh, jsou to země, které, ze kterých tyto proudy pocházejí. Ovšem stejnou zodpovědnost jsou také ti, kteří neustále tvoří jakési politiky pro OSN a pro Evropskou unii, jak zacházet s migranty. Samozřejmě, že lidi na moři je třeba zachraňovat, ale není je možné obvinovat, pardon, ob, odměňovat tím, že budou eh, se moci stát eh, evropskými občany. Eh, jde o ilegální emigraci. A kromě toho, i když se někdo zažádá o azyl a neuspěje, musí být od, vyhoštěn třeba silou. A můžeme říci, že eh, toto jsou účinná opatření, eh, která například migraci z Afriky může zastavit velice rychle. Nám se říká, že emigrace je nezbytná, že za to můžeme my sami, demokratické země, kde nám eh, se negativním způsobem vyvíjí eh, demografie. A že tedy musíme tento demografický deficit eh, nahrazovat eh, imigrací z Afriky nebo z Asie. Nicméně tito lidé budou nikoli posilovat Evropu, ale proměňovat ji právě v Afriku a v Asii. Děkuji. nyní pan Stamboli z řeckého parlamentu, paní Stamboli z řeckého parlamentu. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Ilegální pašování osob ze třetích zemí na výsostné území Evropy, eh, zejména eh, ti, kteří jsou zde, se zde snaží usídlit eh, nelegálně, tak eh, tím je třeba se zabývat. Víme, že často jde o osoby, které se chtějí vyhnout konfliktům v problematických územích a snaží se najít eh, bezpečí právě v Evropě. Otázka je, jestli jim můžeme nabídnout bezpečné a demokratické prostředí, eh, pokud potřebují ochranu. Lidé, kteří proudí do Evropy, přitom přestupují eh, hranice členských zemí, eh, zejména Řecka. Přes naší hranici Eh, se do Evropské unie dostává mnoho lidí, kteří nemají příslušné vstupní dokumenty. Otázka je, jakým způsobem jim zajistit bezpečnost, jak zabránit tomu, aby byli dále ještě pronásledováni. Takovéto případy se eh, řeší také v otázkách mezinárodních organizací, ve zprávách mezinárodních organizací, jako je OSN, Amnesty International a tak dále. V současné době se připravuje nový akční plán pro ostrahu mořských hranic a poukazuje se zde také eh, na to, že je třeba respektovat eh, práva těchto osob a nevracet je násilím do destinací, do jejich výchozích eh, zemí. Otázka je, jakým eh, způsobem chránit tyto lidi před vyhoštěním nebo dokonce navrácením proti jejich vůli. Je třeba především pomáhat skupinám, které si e, zaslouží ochranu. A je třeba vzít e, v úvahu to, nakolik oprávněné jsou jejich požadavky a žádosti o ochranu. Otázka je, kdo to má posuzovat, pohraničníci nebo Frontex domnívám se, že azylové právo eh, by se mělo eh, řešit tady snad až v té konečné cílové zemi. Eh, existují tedy zprávy mezinárodních organizací, které se tím, které se tím zabývají a stává se, že lidé, pokud neuspějí v jedné zemi, žádají o azyl jinde a po několika neúspěšných pokusech se vracejí zpátky do Řecka, do záchytných táborů a tam se jejich žádosti znovu přeskoumávají. E, nicméně tato střediska mají možnost Eh, omezit eh, svobody těchto lidí a to prostě úředním rozhodnutím eh, bez jakýchkoliv možností využití právních protiprostředků. A jestliže tito lidé pak požádají znovu o azyl nebo i když ne, tak zůstávají nejdříve v tom prvním záchytném táboře a pak mohou být drženi až 6 měsíců na dalším místě a zažívají stále systematické odmítání dalších a dalších žádostí o azyl. E, to se v podstatě rovná zadržení. A často zůstávají dlouhou dobu v zařízeních, eh, která jsou učena de facto jenom pro krátkodobé zadržení v trvání nějakých 24 hodin a to jsou skutečně nelidské podmínky a může se to stát také eh, lidem, kteří v Řecku žijí už léta, ale jsou třeba odhaleni eh, policejní razii. Takovéto razie se odehrávají podle nepříliš dobře stanovených kritérií a trvá to od eh, srpna loňského roku. Eh, my jsme eh, požádali o překontrolování legálnosti těchto prostředků, ale bohužel neúspěšně. Také například během pobytů těchto osob není nárok na lékařskou péči, mnozí umírají na choroby, které se dají snadno léčit, eh, přičemž eh, často jsou v moci ani ne státních orgánů, a dokonce eh, soukromých ochranek. Máme tisíce lidí, kteří jsou v těchto záchytných centrech a pro mnohé soukromé firmy je to velice výnosný biznis. Já dokonce mohu říci, že eh, často tito uprchlíci eh, mohou být i poutáni, eh, pokud se nechovají dostatečně konformně. To je samozřejmě zátěž pro moji zemi i pro jiné členské země. Domnívám se, že Evropský parlament i Eh, národní parlamenty by měly dělat maximum pro to, aby k tomu nedocházelo. Existují možnosti, jak právě v této oblasti prokázat solidaritu a to tím, že tito migranti a uprchlíci budou přijímáni ve všech členských zemích Evropské unie. Děkujeme a nyní pan Diaz Demero z Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Já přispěju jednou drobností do této debaty. Budu se držet eh, eh, titulu, ale eh, této debaty. Kdo mě zná, ví, že já jsem migraci nikdy nepovažoval za problém. Myslím si, že migrační pohyby jsou přirozenou součástí rozvoje. Příští týden v Atenách se budeme bavit o zprávě Renaty Bever a také o americké zprávě o migraci a rozvoji. Migrace to je globální fenomén, který má také výhody. Má ovšem eh, více eh, dimenzí legální, ilegální, protiprávní, eh, mezinárodních ochrana, subsidiární ochrana a e, důležitá je e, dimenze integrace. Dále také e, postupy ve výchozí zemi, v tranzitu a také možnosti navrácení v cílových zemích, kam uprchlíci směřují. Eh, nyní k hranicím. Hranice opět mají různé dimenze. Máme námořní hranici, máme říční hranice, máme vzdušné hranice a pozemní hranice. Každá země eh, na jihu i na severu Evropy má své zvláštnosti a střeží si své hranice svým vlastním způsobem. Eh, pokud chceme eh, svobodu pohybu v Evropě, tak aby skutečně nebyla vůbec omezována, pak je samozřejmě nutné chránit vnější hranice. My víme, že ostrahu, ostrahu vnějších hranic mají na starosti členské státy, ale také máme Frontex, kdyby to bylo záležitost čistě národní, eh, pak by Frontex neměl smysl. Je to totiž eh, ve skutečnosti eh, sdílená odpovědnost. Máme třeba společné mezinárodní týmy, to jsou ty zvané rabic. Máme k dispozici letouny, helikoptéry, plavidla a tak dále a také podpůrné agentury. To je záležitost poměrně nová a je třeba na ní dále pracovat. A e, ještě na závěr, já jsem byl dlouhou dobu e, v Radě Evropy předsedou migračního výboru a také moje strana měla na starosti ostrahu hranic. Čili e, nejsem Novicem v této otázce a ta budou, tato historie mě umožňuje hovořit s určitou kompetencí. Co bude tedy v budoucnu? Eh, nepomůže to, pokud budeme eh, vydávat zákony k tomu aspektu, k tomu aspektu a tak dále. Ne, my k tomu musíme přistupovat celostně Potřebujeme společnou politiku. Proč? Protože jde o sdílenou odpovědnost. Migrace eh, je pozitivní, ale máme pouze omezené možnosti eh, k přijímání eh, migrantů. A nyní řečník z Nizozemí. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit er recht voor u. Děkuji. Děkuji, že jste tuto věc zařadil na program. Je to velmi důležitá věc a nejenom pro státy v Jižním Sedomoří, ale je to důležité také pro státy na severu Evropy. Chci se podívat o dvě eh, věci. Ta první vlastně otázka. My jsme eh, našeho výboru pro spravedlnost eh, zaslali dotaz týkající se dočasného ubytování uprchlíků ze Sýrie. Můžeme se, jestli chcete, o tom tady eh, pobavit. A druhá záležitost, která je také důležitá, a také to souvisí s eh, tím počtem srdských uprchlíků, ehm, Chtěl bych poděkovat za oba příspěvky. Byly v nich určité rozdíly. Jeden z nich hovořil spíše o ostraze vnějších hranic, druhý o eh, postavení uprchlíků. My eh, v Zemsku také tyto věci hodně eh, řešíme a nebyli jsme ještě schopni ale přijít s nějakým definitivním řešením. I, my bychom samozřejmě rádi předcházeli tomu, aby uprchlíci umírali na moři. Stává se to příliš často. Ale současně také máme problém s naším pracovním trhem. protože eh, řada nelegálních migrantů na něm nachází uplatnění, eh, dokáží se uživit, což znamená, že tady máme místo na našem pracovním trhu k, a musíme se naučit ty dvě stránky mince nějak sladit. Vy jste hovořil o tom, že migrace je globální. A já si myslím, že kromě toho, že budeme zlepšovat ostravu hranic, musíme také pracovat na tom, jak migraci eh, přijímat a co dělat s našimi pracovními trhy, které eh, jsou schopny spoustu migrantů absorbovat. Děkuji vám. Pan Ismail Aitin z tureckého parlamentu. Teşekkür Sayın Başkan. Öncelikle panelistlere ve katılımcı... Pane předsedo, děkuji vám. Já bych chtěl nejprve poděkovat všem svým eh, kolegům za jejich vystoupení. Přibližně už asi dva roky víme, že přibližně 30 tisíc eh, osob eh, přišlo o život ve Středomoří. To je skutečná tragédie. A dnes během té diskuze jsme hovořili o bezpečnosti těchto e, zemí na jihu Evropy. Také jsme hovořili o tom, jak e, zachránit život migrantů. A já si myslím, že je potřeba si uvědomit právě právo na život Dnes v Turecku máme více než 45, 453 tisíc osob, které eh, jsou uprchlíky oficiálně. Eh, plus eh, musíme také k tomu připočítat přibližně stejný počet rodinných příslušníků, takže celkem hovoříme asi o milionu osob v Turecku, které mají tento statut. My jsme také byli svědky toho přílivu uprchlíků v důsledku syrského konfliktu, kde je občanská válka, takže to živí tyto migrační toky, stejně tak eh, jsme také svědky těch tragédií, které se odehrávají v Africe. Je potřeba ty problémy řešit přímo na místě v těchto zemích a proto si myslím, že by eh, státy Evropské unie se eh, měly více o tyto problémy zajímat a snažit se řešit ty problémy ještě předtím, než nastanou, aby nevedly k dalším. Je potřeba mít přístup založený na lidských právech, eh, také založený na evropském právu a je potřeba hledat řešení i politická. Bylo by dobře, aby eh, v Sýrii vznikly zabezpečené eh, bezletové zóny. Jak už jsem říkal, u nás máme v Turecku přibližně milion uprchlíků ze Syrie a je potřeba um, zastavit je tady, protože část z nich je také směřuje do Evropy. Dále v Africe, tady dochází ke konfliktu v Mali, ve Středoafrické republice. Ehm, mohl byste prosím zkrátit svůj příspěvek? Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum Sayın Başkan. Eh, a na závěr, eh, pane předsedo, jsem chtěl říci eh, následující věc, samozřejmě, že bezpečnost vnějších hranic Unie je důležitou věcí, ale pokud se má člověk vybrat mezi bezpečností a právo na život, tak já si vybírám právo na život. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκυγιόμ από το Děkuji paní Guillaume z Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom tři věci velmi stručně, abych také přispěla do této diskuzi. Nejprve eh, k tomu, co tady bylo řečeno, k tomu, jakým způsobem jsou využívány evropské prostředky. My jsme nedávno no, odhlasovali nová pravidla pro využití eh, evropských prostředků pro účely migrace a integrace. Jsou to nová pravidla. Doufám, že přispějí k tomu, abychom tady měli lepší vyváženost mezi jednotlivými politikami, politika navracení, politika regulace migračních toků, politika integrace migrantů. Nám šlo hlavně o to, aby na ty politiky byly věnovány eh, významné prostředky, ale samozřejmě, že to i v budoucnosti asi bude problém. Druhá věc, eh, zase velmi stručně, chci říci, že se mi moc líbilo eh, vystoupení pana Ambroziho, eh, naprosto s tím eh, souhlasím. Nejvíce mi líbilo to, jak přistupoval k otázkám migrace a azylu, nejenom aby uváděl jedno vedle druhé, ale podařilo se mu popsat celkový obrázek situace a já si myslím, že bychom měli více zdůraznit důležitost integrace. To možná dnes tady nezaznělo tolik. A rozhodně by se to mělo promítat do diskuze o migraci a e, azylu. Je potřeba integrovat e, ty, ty e, migranty, kteří e, se sem do Evropy dostanou, je potřeba se postavit jejich sociální inkluzi. A za třetí, byla tady řeč o azylu, ty otázky týkající se azylu, ty byly trochu Eh, upraveny a já si myslím, že skutečně bychom měli usilovat o vytvoření společných standardů v této oblasti, vzhledem k tomu, že i nadále asi eh, bude pokračovat ten tlak a některé státy nejsou eh, připraveny tomu čelit, například je to Bulharsko a proto bychom rozhodně měli se více věnovat přijímání společných standardů v oblasti azylu a to souvisí také s reformou nařízení Dublin 3. Děkuji vám. Poprosil bych všechny, aby se omezili ve svých příspěvcích na dvě a půl minuty, jinak nebude mít čas na odpovědi. Italský kolega má slovo. Sì, grazie. Děkuji vám. Děkuji vám také za příspěvky. Rád bych eh, se pozastavil na to novou pracovní skupinou pro Středomoří, která byla ustanovena po tragédii v Lampeduze, což byla italská tragédie, protože Itálie je hraniční zemí, ale současně to i evropská tragédie eh, kterou máme chápat jako společnou tragédii. Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady s normami týkající se dohledu a ostrahou, eh, ostrahy námořních eh, hranic. Byla zařazena italskou vládou mezi velice eh, důležité dokumenty i pro národní úroveň legislativní a my za našeho předsednictví budeme také toto brát na zřetel, budeme se tím zabývat. Já věřím, že jak obecný přístup k migraci se musí změnit jak politicky, tak kulturně. Nyní jasně vidíme na základě důkazů, že migrace je věc strukturovaná a dlouhodobá, nemůžeme se jí zabývat jen z nouzového pohledu a e, je zapotřebí zaměřit se nejen na kontrolu a e, čelení této situace. Naopak je zapotřebí i využít migrace, jak už bylo řečeno, je zapotřebí, e, abychom jako členské státy takto postupovali společně, abychom společně solidárně jednali. Při vytvoření této pracovní skupiny ještě zapotřebí e, uplatňovat solidaritu mezi členskými státy e, při e, přijímání žadatelů o azyl a imigrantů. Potřebujeme silnou finanční podporu u těch nejvíce exponovaných zemí, ale také je zapotřebí připomenout legislativní činnost zaměřenou na to, aby byla závazná solidarita s ohledem na imigraci. Dobrá vůle totiž nestačí. Je zapotřebí posílit boj proti nelegální migraci a současně také uspořádat a vytvářet eh, mm, občanské podmínky eh, pro legální migraci aby byl zde byl přístup ke vzdělání, k práci, výzkumu, přístupu na pracovní trh. Pracovní trh je v krizi, potřebujeme znovu nastan, nastartovat ekonomiku. Potřebujeme tedy minimální jádro pozitivních politik, eh, které budou využívat eh, tuto situaci tak, že, že budou zaplňovat ty, ty nedostatky nebo budou napravovat rozdíly, které jsou mezi jednotlivými legislativami členských států. Občané platí eh, daně a pomáhají také platit naše budoucí penze. Děti, které se rodí cizím rodičům, cizincům v Evropě, eh, budou také takto eh, přispívat. Musíme jednat pozitivně v našich politikách a musí být také závazné tyto politiky tak, abychom eh, mohli čelit situaci v zemích, které jsou zaplaveny populismem, někdy i protievropským neměli už bychom být tak nesmělí. Někdy je to cynismus, demagogie. Měli bychom využít tyto příležitosti. Děkuji. A nyní má slovo paní Jazovec z Černé hory. My name is Azra Jasevič. Thank you. Já jsem Azra Jasevič, děkuji vám. V tom parlamentu imala priliku da čujem različitá rozmýšlení o pitanju migrace. Děkuji za příležitost vyslechnout si různé e, názory a témata týkající se imigrace. Podle mého názoru imigrace a e, e, svoboda by neměla být zastaveny. Jak každý z nás se snaží zlepšit náš osobní život – Společně musíme usilovat o to, abychom zlepšovali a vytvářeli mnohem lepší životní podmínky pro migranty a také přitom současně chrání naše hranice. Proto já vítám ochranu hranic a ostrahu hranic a e, to, aby migranti byli spíše vtahováni do té legální sféry, to je, jak, to je možné řešení těchto e, otázek. Jsem přesvědčena, že Evropská unie by se neměla děsit migranty, ale je zapotřebí na druhé straně vytvořit podmínky pro to, aby mohli být migranti správně integrováni a je zapotřebí rozvíjet takto eh, pracovní trh a evropskou eh, ekonomiku. Vítám eh, návrh směrnice pro ostrov hranic a myslím, že je zapotřebí se to zaměřovat. Děkuji. Děkuji. A nyní se dostáváme k poslednímu příspěvku. Pan Ypsilantis z řeckého parlamentu. Pane předsedo, já bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji za výbornou práci, kterou odvedl na této mm, velmi citlivé, ale důležité problematice. Jde o naši politickou kulturu, ale také o evropskou kulturu, e, s níž migrace určitě souvisí. Jsou tady určitá kritéria, která musí být zohledněna. A někdo by měl e, koordinovat e, celou tuto oblast. A je potřeba vycházet ze společného teoretického přístupu. a já doufám, že členské eh, státy budou hrát s otevřenými kartami. Nemůžeme ignorovat eh, to, že eh, státy na východě Středomoří stojí pod velkým tlakem. A čelí obrovskému tlaku například na svou infrastrukturu a na své rozpočtové prostředky. V Řecku je Eh, řada ostrovů, kde jsou přítomny nebo kde je přítomno více migrantů a uprchlíků než stálých řeckých obyvatel. A musíme k tomu všemu přistupovat jednotně, musíme mít eh, systém skutečné solidarity mezi členskými státy. Tato solidarita by měla umožňovat i to, aby si členské státy mohly zachovat svou kontrolu a přitom se mohly vyrovnat s přílivem lidí, kteří hledají lepší životní podmínky. A ty členské státy, které jsou v první řadě, musí dostat pomoc od ostatních. Musíme také bojovat proti trestné činnosti. Chci také říci, že Máme v současné době v Řecku nezaměstnanost eh, ve výši 26 takže asi nemůžeme najít způsob, jak najít eh, uplatnění pro tolik migrantů. A také si myslím, že bychom měli postupovat eh, realisticky a být přitom opatrní. Musíme také pamatovat na spolupráci se třetími zeměmi. A dále chci říci, že to není levicová politika, ale měla by to být eh, politika eh, lepší budoucnosti. Děkuji, teď dám slovo řečníkům tady na pódiu eh, po třech minutách vždycky a jako první je pan Metiarias Barvy Ciotis. Pan Busios. Já jsem eh, slyšel všechny vaše připomínky, udělal jsem si poznámky. Eh, bylo by možná o tom hovořit velmi dlouho. Já eh, jsem dlouho pracoval ve správě přístavu, byl jsem také správcem jednoho eh, velkého přístavu a byl jsem svědkem toho, jak eh, k nám přichází řada migrantů. Máme-li pomoci zemím, které stojí pod velkým migračním tlakem, tak musíme přitom dbát na to, že kolikrát jde o řadu ehm, velmi tragických osudů těchto lidí, kteří si prošli kolikrát nepředstavitelnými peripetiemi. Teď eh, eh, jde o to, jak přijmout eh, nařízení, které by ulehčilo vyřizování těchto věcí. Já bych chtěl ještě se zmínit o pěti zásadních otázkách, které s tím souvisí. Solidarita se členskými státy, které trpí migračním tlakem. V Řecku je tento tlak neobvykle vysoký. Dalším tématem je spolupráce v boji proti eh, sítím převaděčů, kteří vlastně zneužívají neštěstí těchto lidí. Třetí otázka je spolupráce s evropskými agenturami a institucemi, to je například Europol, Frontex a, a dále. A jde tady jednak o ostrahu hranic, ale jde tady také o Eh, boj proti sítím převaděčů. Čtvrtá otázka se týká dodržování základních a lidských práv, což je podle mě to úplně nejdůležitější téma. A kdyby se nám podařilo vytvořit eh, Eh, struktury a mechanismy, které by byly schopny eh, uspořádat nějakou otázku migrace, tak by to bylo velký, eh, velmi prospěšné. Pan Coelho, děkuji vám, pane předsedo, děkuji za všechny ty otázky, které tady zazněly. Chtěl bych se zmínit o čtyřech věcech. Souhlasím se vším, co říkal pan Ambrozy. Souhlasím s jeho pojetím migrace jako velmi složitého jevu, a souhlasím s tím, že se musíme také podívat na ty demografické důvody a na porodnost, proč eh, k té migraci dochází. A dále eh, chci říct, že nemůžeme eh, pustit ze otázku ekonomického rozvoje v těch zemích původu, pokud máme tento problém vyřešit nějakým udržitelným způsobem, ale myslím, že bychom tady měli rozlišovat mezi ekonomickou migrací a žadateli o azyl, kdy ti lidé potřebují mezinárodní eh, pomoc a ochranu. Jsou to různé jevy vyžadující si různé, různá řešení. A já souhlasím s tím, co říkal pan Ypsilantis, když říkal, že máme také velké rozdíly mezi mírou nezaměstnanosti, například v Německu nebo v Řecku. Týká se také nezaměstnosti mladých, tam v Řecku je to asi 60%, zatímco v Německu je to asi 8%. Takže eh, mluvíme-li o ekonomické migraci, tak samozřejmě si uvědomujeme, že eh, různé státy na to budou reagovat různým způsobem souhlasím s tím, co říkala naše kolegyně z Černé hory, s tím, že se nemáme migrace bát, ale měli bychom se naučit ji řídit. Někdy je to velmi jednoduché. Já si vědomuji, že lidé na extrémní pravici eh, poukazují na migraci jako na velké nebezpečí s tím, že musíme uzavřít své hranice. A dále jsou tady lidé na extrémní levici, kteří říkají, že bychom měli hranice otevřít komukoli. A já si myslím, že eh, tady platí zlatá střední cesta. Měli bychom se naučit zvládat migrační tlaky. Musíme hledat společná řešení, uplatňovat solidaritu. A to byla moje první poznámka. Moje druhá poznámka souvisí s tím, co říká pan Diaz de Mera. A sice, že Máme tady v Evropské unii eh, volný pohyb. A to znamená, že musíme více věnovat pozornost tomu, jak zvládáme nebo chráníme naše vnější hranice. Pokud nebudeme mít eh, dobrou úroveň ostrahy, tak tím potom oslabujeme eh, sami sebe. A moje třetí poznámka se e, týkala toho, co říkal turecký e, kolega, tím, že kdyby se měl člověk vybrat mezi e, bezpečností a záchranu lidského života, tak je vždycky potřeba tu prioritu přisoudit záchraně lidského života, ale nemůžeme vnucovat nějaká řešení členským státům. Jsou tady určité Eh, právní aspekty. Já bych eh, strašně rád eh, měl legislativu, která by dávala absolutní přednost záchraně lidského života, ale my nemůžeme to vnutit členským státům. Můžeme společně upravovat nebo regulovat pouze ty společné evropské mise nebo operace, které vede Frontex. A moje poslední otázka, to souvisí eh, s, no, s tím, co říká řecká kolegyně, která eh, říkala, že eh, to nařízení umožňuje vylodění ve třetích zemích. To, a to máte pravdu. Proč? Nemůžeme prosadit myšlenku, že kdokoliv, kdo eh, je nalezen na otevřené moři, eh, eh, může se vylodit v Evropské unii. To by znamenalo, že všichni budou moci mít vstup do Evropské unie. Teď, když se provádějí mise Frontexu, tak se tak může stát. A když připravíme nějaký zákon, tak musíme vážit všechny možnosti máme nějakou možnost umožnit nebo ji zakázat. Nemůžeme zakázat vlodění ve třetí zemi. A co můžeme udělat, je posílit princip non-refoulement, nenavracení. A v tom textu jsme to všechno velmi explicitně eh, eh, upravili, protože když to eh, projednávali na radě, tak to úplně jasné nebylo, jestli jsou ochotni k tomu. A princip non refoulement je tam tedy velmi posílen. Podle mě je tam dobrá rovnováha. My to nezakazujeme, ale regulujeme, regulujeme způsoby nebo podmínky, za, eh, které potřeba splnit, aby něco takového bylo možné. A tolik tedy ode mě. Poli, Děkuji vám. Pan Ambrosi, já prosím stručně. Děkuji. Dva, tři stručné body eh, non-reforma, tady bylo řečeno, jako přímá příčina nelegálního eh, pohybu směrem do Evropy a eh, také oběti na životech, tak já myslím, že to tedy v žádném případě není to, co jsem měl na mysl, je Non-reforma to je prostě eh, právní princip eh, podle konvence 51. Eh, všichni jsme to podepsali a ratifikovali v Evropě, čili je to pro nás zákon. Je to založeno na právním státě a já jako evropský občan se domnívám a doufám, že tím pádem je to pro nás závazné, čili princip non-reforma se týká všech těch, eh, kteří eh, přijíždějí a mohou být považováni za ty, kteří mají legitimní důvod eh, k žádosti o to, aby zde mohli setrvat. A my musíme bojovat proti mýtu, že to, že aplikujeme právo v oblasti lidských práv, eh, tak si působíme problémy. To, ne, to je prostě součást, součást demokracie, lidská práva k ní prostě patří. Já souhlasím s tím, co mnozí řekli, a sice, že by Evropská unie měla mít společnou migrační politiku, azylovou politiku, to je skutečně krok, který eh, by se měl odehrát co nejdříve. Proč? Eh, protože eh, členské země tomuto problému čelí a myslím, že když tomu problému bude čelit Unie, pak to bude všechno jednodušší. Jestliže tedy hovoříme o migraci jako růstovém faktoru, eh, tak eh, dobře, má to, může to být problematické pro jednotlivou zemi, eh, která je v nějakých potížích ekonomického charakteru, ale jako Unie si s tím poradíme daleko lépe. No a ještě poslední bod. Velký těžkým a závažným a důležitým prvkem budoucí eh, eh, politiky musí být integrace. Já jsem velice rád, eh, že to zasnělo na neformálním zasedání Kifa v Aténách. A integrace musí jít obou směrně. Tady nejde jenom o to, abychom pomáhali Eh, migrantům, aby se přizpůsobili našemu prostředí, ale také pomoci vlastním občanům, aby eh, se byli schopni se změnami vyrovnat. Takže tak nějak bych to viděl a to je eh, zatím všechno. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat všem těm, kdo přispěli do diskuse. A teď je čas eh, na polední přestávku. Já bych chtěl ještě poděkovat eh, všem, eh, kteří se zúčastnili organizace této akce. A také hosty bych nyní požádal, aby mě následovali směrem k restauraci, kde máme oběd. To je v restauraci pro poslance v budově Spinelli a Eh, jsou zde, je zde tedy pořádatelská služba, eh,